Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat v práci. Včera jsme měli večerní odpolední zasedání, poté ještě seminář k vyjednávání o budoucí dohody mezi EU a Velkou Británií, konkrétně ke kapitolám, které se týkají naší působnosti. Ale dnes dopoledne se musíme také pustit do našeho programu s tím, že v 11.50 budeme hlasovat. Takže samozřejmě musíme mít tento plán na vědomí, protože si musíme uvědomit, že musíme mít elektronické hlasovací karty. Takže prosím, pokud je nemáte, pošlete si pro ně. A za druhé, do té doby se nám tady pravděpodobně zvýší účast na zasedání výboru Libe. A měli bychom tedy být připraveni skutečně hlasovat přesně v 11.50. Teď se pustíme do bodu číslo 7, tedy stav jednání a provádění dohod EU o zpětném přebírání osob a příslušných opatření. Vyslechneme si prezentaci komise a potom si vyslechneme koordinátory a také zpravodaje, stínového zpravodaje k tomuto tématu. Komise nám poskytla písemné informace o stávajícím stavu implementace a vyjednávání, pokud jde o budoucí readmisní dohody. A my máme za to, že pokud jde o efektivitu návratů a e, zpětného přebírání, tak případné další dokumenty, které je možné v tomto smyslu poskytnout, je třeba pozorně sledovat. Takže teď si vyslechneme paní Pariat. Chtěli bychom jí zároveň pogratulovat k nové pozici v rámci DG Home. Všichni členové výboru Libe vám přejí mnoho úspěchů ve vaší nové funkci v nadcházejících letech. Dáme vám slovo, řekněme, na 10 minut abychom měli potom prostor na diskuzi. Ještě jednou vás vítáme a máte slovo. Vážený pane předsedo, děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát za přivítání. Také vám děkuji za blahopřání. Myslím si, že budu zcela jistě potřebovat vaši podporu v této nové funkci. A počítám s vámi v tom smyslu, že nám pomůžete pokročit, pokud o tento složitý úkol. Vidím tady opět některé známé tváře. A velice ráda bych na úvod, protože jsem tady poprvé v tomto funkčním období, velice ráda bych na úvod řekla, že se těším na dobrou spolupráci s vámi. Přijdu mezi vás tak často, jak to bude potřeba, abychom mohli vše prodiskutovat, protože chceme být co nejotevřenější a poskytnout vám veškerá možná vysvětlení a aktuální informace, kdykoliv to bude možné. Dnes jsem ráda, že mohu tento dialog zahájit jedním z nejobtížnějších témat a to je navracený osob, které pobývají v EU bez povolení. Ze zkušeností jsme se poučili o tom, že je potřeba mít komplexní přístup k vyrovnávání se s výzvami, které přináší migrace. EU propaguje takový přístup k migraci, který je založený na společných hodnotách a odpovědnosti, který eh, zároveň se může vypořádat s klíčovými příčinami migrace. Dnes máme 224 programů eh, v, v různých regionech, včetně Fondu pro Afriku, kde celková alokace je 4,4 milionů eur. Dále jsme Dále se také snažíme eh, vylepšovat řízení migrace a bojovat proti pašování lidí a chránit životy. Eh, na moři jsme zachránili více než 7 tisíc eh, osob a více než 23 tisíc migrantů v nigerské poušti od roku 2015. Evropská unie také poskytuje alternativy k nelegální migraci prostřednictvím legálních cest, jak se dostat do EU a zároveň také programy přesí, znovu usídlení. Víš, více než 6 tisíc osob bylo znovu usídleno v EU od roku 2015. Chceme se dále také zabývat konkrétními potřebami osob, které byly vysídleny kvůli konfliktu a pronásledování. Tento komplexní přístup také znamená, že když státní příslušník třetí země nesplňuje podmínky pro jakoukoliv ochranu, anebo nemá právo pobývat na našem území, musí se důstojným způsobem navrátit do své původní země. Abychom měli možnost navracet tyto nelegálně pobývající migranty, musíme mít efektivní postupy pro azyl a navracení a také zajistit, aby s námi země, třetí země při navracení osob spolupracovali. Pokud třetí, tyto osoby, příslušníci třetích, osob, třetích zemí nespolupracují, ničí či schovávají své eh, průkazy totožnosti a pasy, potom spoléháme právě na partnery v třetích zemích. Celý přístup je založený na mezinárodním eh, právu a proto není často potřeba uzavírat dohody. Nicméně pokud nějaká spolupráce neprobíhá úplně hladce, je potom užitečné, když třetí země potvrdí svůj závazek směrem k společné spolupráci prostřednictvím dohody. Je důležité připomenout také to, že legislativa EU zaručuje to, že k navracení dochází pouze po důkladném individuálním posouzení každého případu. Máme jasnou legislativu, ať už vnitrostátní nebo eh, na úrovni EU, která poskytuje záruky všech navra- navra- všem navraceným. Jak víte, Evropská komise už v roce 2018 navrhla přepracování právního rámce tak, aby byl účinnější, přičemž nadále chceme samozřejmě plně zaručit dodržování lidských práv. Evropská unie teď už má dva, 23 readmisních nástrojů, které platí a které spravujeme společně s členskými státy a třetími zeměmi. 17 dohod a 6 režimů. Jak se řekneme později, pokud parlament dá svůj souhlas, tak brzy vznikne další nová readmisní dohoda s Běloruskou republikou. Vážené poslankyně, vážení poslanci, už jste pravděpodobně měli možnost si podrobněji prostudovat dopis, které jsem který jsem vám nedávno zaslala ohledně stávající situace. Od doby, kdy jsme naposledy projednávali tuto věc v červnu 2018, Komise nadále při jakékoliv příležitosti se snažila zapojovat třetí země do dialogu a strukturovaných diskuzí o readmisích. Nicméně nedošlo k uzavření žádného nového nástroje. Také nadále pracujeme na provádění stávajících dohod a režimů a uspořádali jsme 22 společných readmisních komis, výborů a několik pracovních skupin. Dovolte, abych také něco řekla k provádění stávajících readmisních dohod a režimů. Spolupráce, pokud jde o navracení na západním Balkáně, Eh, příjemci uvolnění vízového režimu a také předvstupní režimy nadále přinášejí velké výhody a členské státy je pozitivně hodnotí. Země východního partnerství, Gruzie, Arménie, Azerbajdžán, Moldavsko a Ukrajina, také zaznamenávají eh, vysoké průměrné míry navracení a přebírání těchto osob. Členské státy nám nadále nahlašují provozní problémy s Ruskou federací, nicméně tam se míra navracení eh, výrazně zlepšila. Syrílanské orgány v Kolombu obecně spolupracují v případě navracení, nicméně se to zatím ještě nepromítlo do navýšení počtu e-, efektivních návratů. A doufáme, že eh, aktualizovaná nová platforma pro návraty eh, tyto výsledky zlepší. Pokud jde o Pakistán, což je důležitá, významná země původu, tak tam se vždy nerespektují časové limity a e, odmítnutí e, přijetí takové osoby nejsou vždy e, řádně odůvodněná. V pilotní fázi v tuto chvíli ale máme čtyři členské státy, které navázali spolupráci v rámci nového režimu a tam to vypadá zatím slibně. Pokud jde o Turecko a readmisní dohodu mezi EU a Tureckem, tak Turecko trvá na tom, že nebudou eh, provádět ustanovení eh, o příslušnících třetích zemí, dokud nebudou, eh, dokud jim Evropská unie neudělí bezvízový režim. A vzhledem k tomu, že eh, orgány od roku 2016 odmítají se účastnit zasedání společných komisí, tak je velice obtížné jakýmkoliv způsobem kvalitativně vyhodnotit tuto spolupráci. Evropská komise nadále zdůrazňuje to, že je potřeba dohodu plnit ve všech jejich ustanoveních a ve vztahu ke všem členským státům. Vzhledem k zásadnímu navýšení počtu osob přicházejících přes řeckou pozemní hranici, apelujeme na turecké orgány, aby, nadále, aby začaly spolupracovat s řeckými orgány v rám, podle bilaterálního protokolu. Pokud jde o Kapverdy, ačkoliv je tam nadále nízká míra návratů, tak jsme zaznamenali zlepšení spolupráce a Kapverdy jsou jediným africkým státem, se kterým máme readmisní dohodu K spolupráci s Etiopií poté, když jsme si odsouhlasili postupy pro navracení, eh, zatím v prvním pololetí byla obtížná. Nicméně doufáme a očekáváme, že posílená spolupráce přinese výsledky. Pokud jde o pobřeží Slonoviny, tam jsme začali pomalu. Členské státy vykázaly nízký počet návratů, ale do budoucna se zdá, že se situace vyvíjí lépe. Pokud jde o Gvineji, tam nám osvědčené postupy přinesly lepší výsledky, především pokud jde o členské státy, které se rozhodly zapojit do příslušného režimu, ačkoliv počet návratů zůstává omezený. Gambie to je případ sám pro sebe. Příslušné postupy platí již od eh, listopadu 2018, nicméně v březnu 2019 se gambijské úřady rozhodly uvalit moratorium na všechny návraty z EU eh, z důvodu kapacitních. Evropská komise členské státy a Evropská služba pro vnější činnost nadále jednají s těmito úřady a snažíme se dosáhnout navýšení kapacity. Pokud jde o další eh, existující režimy, Ukázalo se, že se nám daří spolupracovat s Afghánistánem, pokud jde o omezení eh, nelegální migrace a také eh, usnadnění eh, procesu pro návraty. Členské státy celkově jsou tady spokojeny s prováděním. Přestože počet návratů je poměrně nízký a dochází ke spožděním, tak členské státy pozitivně hodnotí spolupráci s Bangladéšem pokud jde o provádění standardních operačních postupů. Dovolte několik slov k probíhajícím vyjednáváním. Vyjednávání o readmisní dohodě s Čínou a zároveň je tady vyjednávání o dohodě o usnadnění vízového režimu probíhají velice pomalu. Pokud jde o Tunisko a eh, Nigérii, tam došlo v roce 2018 k pokroku na technické úrovni, nicméně v po většinu roku 2019 došlo k pozastavení vyjednávání vzhledem k tomu, že v těchto zemích eh, probíhala předvolební kampaň, takže od té doby k žádným dalším výsledkům nedošlo. Pokud jde o Maroko, vyjednávání možná bude znovu zahájeno do budoucna, protože v tuto chvíli se EU a Maroko snaží vytvořit strategické partnerství. Pokud jde o výzvy do budoucna, Musíme nadále se snažit zapojit třetí země do vyjednávání a eh, klíčové je zajistit v budoucnu eh, účinnou implementaci dohod. Vyvážené partnerství to je přístup, na kterém se Evropská unie zakládá, pokud jde o naplňování společných zájmů. Nicméně, abychom zajistili plnou spolupráci ze strany třetích zemí, musí EU zmobilizovat veškeré nástroje, tak jak to opakovaně v minulých letech zdůrazňuje Evropská rada. Především, ale nejen, pokud jde o rozvoj obchodu a vízovou politiku. V tomto smyslu nedávno pozměněný vízový kodex, který za pár dní vstoupí v platnost, přímo napojuje míru spolupráce v rámci readmisních dohod s politikou vydávání víz. Tak, abychom mohli určitá ustanovení vízového kodexu naplňovat buď přísněji, či více benevolentně podle toho, jak se vyvíjí spolupráce, pokud jde o návraty. Spolu s ostatními nástroji, sítěmi a projekty, které již existují, například eh, elektronické platformy pro eh, zpracovávání případů, technické workshopy pro školení, nadále pomáhají při procesu návratu. Zkušenosti z minulých let nám ukazují, že neustálé sledování, komunikace a cílená podpora jsou nezbytné pro to, aby mohly readmisní nástroje přinášet výsledky. Nicméně klíčové je, abychom měli relevantní pobídky. V nadcházejících měsících počítám s vaší podporou pokud jde o holistický přístup k řízení migrace, protože musíme společně s třetími zeměmi udělat víc pro to, abychom vybudovali silnější partnerství a musíme spolupracovat také více s členskými státy, tak abychom mohli plně naplňovat již stávající dohody a uspořádání. Jak víte, Evropská komise brzy představí nový pakt k asilové politice a vízová politika a samozřejmě readmisní dohody budou jeho součástí. To je vše z mé strany pro tuto chvíli a samozřejmě ráda zodpovím vaše dotazy, nebo alespoň se pokusím o to. A mám tady také sebou kolegu pro případ, že byste potřebovali více informací k některému tématu, protože já v této funkci jsem nová. Ale pokusím se odpovídat co nejkomplexněji. Děkuji mnohokrát za pozornost. Děkuji, paní Pariat. Přejeme vám mnoho úspěchů. V tuto chvíli už se nám hlásí kolegové do diskuze. Začneme nejdříve koordinátory, pokud vám to nevadí, a poté dáme slovo všem ostatním členům a členkám. Dovolte, paní Pariat, abych vám řekl, že podle našeho názoru tady relevantním tématem, když hovoříme o návratech a zpětném přijímání osob, je to, že je třeba se zaměřit na ten nejdůležitější fakt, a sice boj proti falešným zprávám, dokonce přímo lžím, které brzdí nejenom zájemné porozumění, ale také konkrétní zprávu a řízení této politiky a této oblasti. Nikdy nebylo pravdou, že migrace je zcela, se zcela vymkla kontrole a že migranti eh, eh, provádí nějakou invazi do EU. Ty počty nám klesají a i v, nejvíš, i v, i v té absolutní špičce vždy vše bylo pod kontrolou. A Evropská unie teď potřebuje takovou odpověď, která bude, jak si odpovídat názvu Unie, což bohužel nikdy tak nebylo. Potřebujeme závazné nástroje. Přesto, že smlouva o fungování Evropské unie nám ukládá vytvoření společného evropského e, systému, tak ani v té době, kdy byly počty příchozích nejvyšší v roce 2015, se nám nepodařilo toho dosáhnout. Počet návratů je vyšší než počet nelegálních vstupů na naše území. Což znamená, že celkově evropský demografický, demografický vývoj má klesající tendenci. To je pravda. To je prostě fakt. A je důležité, abychom na to pamatovali. Abychom na základě toho mohli vést skutečně diskuzi založenou na faktech a bojovat s demagogií a nepravdivými informacemi. Teď už můžeme dát prostor koordinátorům. Pan Lenars, prosím, EPP. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji za příspěvek a děkuji za informaci o stávající situaci. Pokud jde o naší skupinu, tak návraty jsou velice důležité, protože pokud nebude existovat efektivní navracení osob, které nemají nárok na mezinárodní ochranu, tak potom eh, to eh, vyvíjí tlak na důvěryhodnost celého azylového systému v Evropě. Takže je velice důležité, abychom byli nadále efektivnější v této věci. A v tomto smyslu máme trošku obavy z toho, že poslední uzavřené dohody o readmisích jsou z roku 2014, takže by bylo skvělé, kdyby se nám podařilo ještě naši práci v této věci vylepšit. Je skvělé, že dobře spolupracujeme eh, s zeměmi východního partnerství, to rádi slyšíme, nicméně máme obavy, pokud jde o spolupráci s jižními sousedy. A pan předseda navrhoval, abychom eh, hovořili o faktech. Eh, mezi lednem a eh, listopadem 2019 eh, nám přišlo více než 12 tisíc osob z Alžírska a Maroka. A podařilo se nám navrátit pouze 33% v případě Maroka a 21% v případě Alžírska. Takže čtyři z pěti Alžířanů, kteří nelegálně vstoupí na území EU, tady zůstanou bez ohledu na naše postupy a nástroje. Takže si myslím, že skutečně je třeba na tom zapracovat. A otázka je, jak. Ano, samozřejmě musíme vylepšit směrnici o návratech a doufám, že se nám tady podaří tu práci trošku urychlit. Musíme zajistit, aby byl dostatek financí k dispozici i na zefektivnění návratů, ale je tady ještě větší prostor pro vylepšení spolupráce s některými zeměmi. A já jsem nikdy správně nepochopil a nevím, do jaké míry mi můžete odpovědět a jak podrobně. Nicméně, pokud jde o dohodu z Kotonu a spolupráci se zeměmi AKT, tak tam každý členský stát se zavázal převzít zpět osoby, které nelegálně pobývají na území EU. A členské státy EU se zavázaly k recipročnímu opatření, takže mi není jasné, proč tato část dohody z kotonů v podstatě zatím se nedá provádět, nedá vymáhat. V tuto chvíli se vyjednává o novém partnerství. Tuším, že by to mělo začít fungovat někdy v roce 2020, ale nevím, jak Evropská unie tady přistupuje k tomu novému partnerství. Jak tam vlastně budeme vyjednávat? O ustanovení o návratech a zpětném přebírání, když víme, že to stávající v praxi nefunguje. Jsou tam závazky, nicméně ty závazky v praxi potom nejsou uh, eh, prováděni. Paní Sipel. Thank you very much. Děkuji. Přeji paní Pariat hodně úspěchu. A pan Lenners nám řekl určitá čísla. I přesto všechno jsou zde případy, kdy lidé nedostanou status azylanta, ale dostanou povolení zůstat eh, kvůli různým důvodům z pohledu lidských práv. Já se ptám, do jaké míry tento typ vyjednávání, když hovoříme o těch readmisích dohodách, tedy jak, eh, jaké tam máme mm, záruky, aby skutečně tato práva v těchto zemích poté byla uplatněna například s Marokem a s dalšími zeměmi. Tam se, eh, berou se do vahy i další aspekty pro to, aby tyto země byly ochotnější k readmisím. Často hovoříme o mm, těch Eh, tedy eh, regulérních cestách, eh, jak lidé se mohou dostat k ochraně. Od roku 2015 hovoříme o 60 tisícech případů lidí, kteří přesídlili za 4 roky. Je to 16 750, což hm, hm, je daleko méně než 800 pro každý členský stát. Takže pokud toto by měl být náš příspěvek k řešení migrace azylu, tak to by byla škoda, protože my chceme daleko více od jiných zemích na světě, od jiných zemí na světě, takže já myslím, že my bychom se měli podívat eh, na náš systém a akceptovat lidi. Mám konkrétní otázku, jak se používá ten Army Fund. Eh, návraty a reintegrace v zemích původu tak eh, tam eh, v roce 2014 až 2020 eh, se plánovalo 943 milionů z tohoto fondu. Já se ptám, takže tato částka je v pořádku, je příliš vysoká, nízká. Můžete nám říci, kolik peněz jsme vynaložili na jiné oblasti AMIFu, takže tohoto fondu a včetně asilového řízení a včetně tedy pomoci evropským zemím. A poslední otázka. Hovoříme o návratech. Vždycky e, platí ta čísla, která jste zmínila? To znamená návraty pouze do zemích původu, je to tak? Ne návraty do zemích, zemí, eh, kam ten migrant přijel jako do první země, ať to byla evropská země či jiná. Paní Intveld, děkuji pane předsedo, děkuji paní Pariat. <clears throat> Já myslím, všichni souhlasí s tím, že je třeba, abychom měli funkční systém návratu, když máme systém pro vyhodnocování žádosti a ten, kdo nemá právo zůstat, tak by se měl vrátit. A způsob, jak mm, tato e, politika e, bude konfigurována, to je důležitá nejen z pohledu množství, ale i kvality. Pár otázek. Za prvé, e, tedy ten právní status těch dohod, protože to, pokud to dobře chápu, máme pouze 16 formálních a 7 jsou ujednání Eh, s různými názvy, jako společná cesta vpřed, joint way forward a podobně. Já se ptám, jaký je jejich status. A také eh, Evropský soudní dvůr je může kontrolovat a eh, také tam platí další hm, záruky, jako třeba Charta základních práv a potom monitoring reintegrací Jenom chci ocitovat jeden odstavec eh, ze zprávy Save the Children. Šlo o děti, děti které se vracely do Afganistánu. Já, se, já chci, abyste mi řekla, zda je to podle vás udržitelné. Tři čtvrtiny dětí eh, má pocit, že nebyly bezpečné během návratu, během toho procesu, byly předmětem korupce, násilí, polovina se eh, dostala do Afganistánu buď sami, anebo se policejní eskortou a na, při příjezdu pouze 3 z 53 dětí byly dány do programu reintegrace 3 z 53. 45, eh, kteří chodili do školy v Evropě, tak pouze 16 z nich šlo do školy v Afganistánu. 10 dětí řeklo, že zde byly eh, snahy je rekrutovat eh, pro různé aktivity spojené s násilím a a e, většina z nich e, tedy by chtěla zpátky se vrátit do Evropy. Takže já se ptám, zdali e, podle vás komise je to udržitelné a abyste mi řekla, jak vypadá ten monitoring. Mně se to nezdá, jako že snad komise by prováděla nějaký hluboký monitoring poté, co došlo k návratu do těch 20, z některé z těch 23 zemí. A v případě Afganistánu, tak tam především jde o situaci dívek. Jak monitorujete jejich situaci a skutečně jste spokojeni potom s tou jejich situací, když se vrátí do země s Tureckem? Vy jste zmínila spolupráci s Tureckem. Ano, nakonec my jsme vložili velké úsilí do vztahu s Tureckem, pokud jde o návraty, o přebírání lidí, ale pořád je to velice malý počet lidí, které Turecko vzalo zpátky. Myslíte si, že to stojí za to tedy? Aha, takže to byly moje otázky. Děkuji. Děkuji, paní Strik. Já také chci přivítat paní Pareát a Mm, těším se na spolupráci v příštích letech. Mm, ta vaše prezentace, ano, samozřejmě to tam mm, už sama o sobě byla velice důležitá, ale my máme otázky, eh, protože máme různé obavy, jako například je to spolupráce se zeměmi transitu a vypadá to, že mají prioritu nad zeměmi původu. V roce 2011 ve zprávě o hodnocení, tak radí radě, aby udělala opak, aby se zaměřila na země původu, protože na jedné straně je to snažší s nimi vyjednávat a na druhé straně to znamená menší riziko e, porušování lidských práv a podobně, protože lidé jsou zpátky doma. Vypadá to, že rada ale, eh, nebo členské státy ani nerespektovaly toto doporučení. Pořád se uzavírají hodně dohody se transitky, s transitními zeměmi. A chci se zeptat, proč je tomu tak? A dokonce i v těch readmisních dohodách, tak tam není povinnost členských států nejprve se snažit vrátit eh, toho člověka do země původu. Není to podle vás logický závazek, který by měli mít? Měli by se aspoň pokusit hned je poslat do země původu. A také, když se podíváte na readmisní dohody, tak eh, je to na úvaze členského státu buď použít neformální či formální režim návratu. Proč? Proč dáváme přednost eh, proč nedáváme, proč nedáváme přednost té formální cestě, když je k dispozice? Já se ptám, v kolika případech se používá formální readmise a v kolika neformální. Pokud jde o eh, ta, o ta partnerství, o kterých jste mluvila, takže ano, zde se použijí všechny možné páky. My jsme hovořili s Johanssonem o tom, že je třeba mít hodnocení dopadu, protože i tyto dohody mají Eh, vliv na to, že někdo může najednou se zablokovat v některé zemi, transitní zemini, bez možnosti požádat o azyl. Eh, nebylo by dobré, než začne taková spolupráce, si ji vyhodnotit, vyhodnotit si rizika a podívat se potom eh, ex post, tedy na to, jak jsou dodržována lidská práva. Vše způsobem transparentním a nezávislým. Teď ještě stručně dvě věci jak řekla paní Intveld, já mám stejnou otázku. Děti. Pro děti. I směrnice o návratech říká jasně, že první prioritou je nejlepší zájem dítěte. Můžete nám říci, že skutečně tomu tak bude? Až se sejde Joint Way Forward a potom evropské financování, které plyne do Turecka v rámci té dohody s Tureckem. Slyšeli jsme, že i Amerika eh, nabídla, slíbila Erdoganovi, že ho podpoří finančně, že bude tam budovat eh, na severovýchodě eh, Sýrie, bude bojovat, budovat ty tábory. Můžete garantovat, že evropské peníze se nebudou takto vynakládat v Syrii přes tureckou vládu, kolegové, já nechci nikoho přerušovat, ale prosím, nezapomínejte, že máme dnes dopoledne dost nabitý program. Diskutujeme samozřejmě o velice důležitém tématu, prezentace komise a vyhlídky mm, vyjednávání o readmisích a návratech Ehm, a tedy dohod EU, kromě těch dohod, které podepisují členské státy, ale nezapomínejte, že musíme ještě i diskutovat o bodě 8, což je dohoda mezi EU a Běloruskem, kde nás také čeká prezentace kolegy Petra Vitanova, který je zpravodajem a ještě máme bod číslo 9, což je prezentace dohody eh, o zjednodušení vizového režimu s Běloruskem. To také bude prezentovat eh, paní Pariat. Takže prosím, eh, buď, buďte struční, jděte k věci, a především ti, kteří budou hovořit po koordinátorem, tak abychom to nějak časově zvládli. Ještě máme zde bod paní Cipl, Cipl poté, což je zpráva o elektronických důkazech. A také ještě máme elektronické hlasování, které nás čeká po prezentaci zprávy o drogových trzích v EU, eh, kdy vystoupí ředitel Centra pro drogy. Takže prosím, nezapomínejte. Each and every one of you four minutes, which has been the case so far. So... Prosím, buďte struční, že tak věci. Ano, takže jako první zásobce jde Děkuji, paní Paria, že jste zavítala mezi nás, ale nejdříve ještě jedna věc k vám, pane Lopesi Aguilary. Ušetřili bychom mnoho času, kdyby se vždy nerozváděl to téma, jak bychom mohli ušetřit čas. Sami si můžeme přečíst pořad jednání. A ještě další prozba na vás. Byl bych vám vděčný, pokud byste byl poněkud méně zaujatý, pokud byste méně zaujatým způsobem se chopil předsednické funkce. Já, eh, vy mi nemusíte, já nemusím tedy od vás poslouchat, co je pravda a jak se máme chovat. Vy říkáte, že ta uprchlická krize dokonce na tom vrcholu 2015 byla zvladatelná Evropské instituce. Ne, eh, selhali také to lež. Proč paní Merklová otevřela hranice? Protože situace v Maďarsku byla taková, že ji to již nemohli zvládat a že tady máme atentátníky, E, kteří mají 14, 21, 27 identit v Německu, jasně ukazuje, že zcela zjevně pře- e, pohraniční kontroly selhaly. Takže neříkejte tady, e, paní Pario, že Evropská unie byla schopná zvládnout tu uprchlickou krizi v roce 2015-2016. Také ta dohoda s Tureckem přesně ukazuje, že tomu tak nebylo. Ale paní Paria, mám na vás stručnou otázku. Existují nějaké šetření či analýzy toho, jak e, ty legální migranti, kteří spadají do toho programu přesidlování, vy jste říkala, že od roku 2015 jich bylo 27 tisíc. E, jsou nějaké informace o tom, za ti lidé, kteří byli takto přerozděleni, jsou stále ještě, pobývají stále ještě v těch zemích, kam byli předěleni, či e, víte o tom, že mezi tím odešli do jiných evropských zemí. A já bych rád eh, byl, kdybyste nám k tomu mohla poskytnout i konkrétní čísla, to znamená, jaké konkrétní země eh, přijali ty um, uprchlíci v rámci toho přesedlovacího programu a kolik jich konkrétně vždy bylo na každou zemi. Děkuji vám. EKR, paní Višněvská. Děkuji, paní předsedající, paní direktor. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo, za velice zajímavou, děkuji paní ředitelce za velice zajímavou prezentaci. EKR podporuje politiku návratu eh, nelegálních migrantů do třetích zemí a také i eh, jsme pro to, abychom začali pracovat na novelizaci směrnice o návratech. Děkuji. Děkuji, that was short. Bylo velice stručné, výborně. Tak, Gue, paní Bjork. Thank you very much and, uh... Děkuji. Já bych na začátku chtěla poděkat, poděkovat za dokumentaci, která je velice detailní. Bez toho bychom asi těžko mohli eh, pracovat, takže dovolte, abych zmínila pár věcí, které zmínili kolegové. Za prvé musím skonstatovat, myslím si, že někdy, když slyším o návratech, tak by velice ráda, aby členské státy byly především schopny důstojně přijímat eh, žadatele o azyl. Takže to radši bych slyšela. A někteří to dávají do vztahu, mm, tedy eh, do vztahu dávají legitimnost našeho azylového systému a návraty. No, to není žádný důvod. Já myslím, že největší chyba je, že máme eh, ksenofobní lidi tady, že se nechovají humánně a to je velký problém potom s vnímáním legit, našeho asilového systému. A já mm, chci položit jednu otázku, jak i řekla Sophie Intveld. Afganistán a e, návraty dětí, takže mm, Save the Children vydala zprávu, e, která e, dává příklady které jasně dokazují, že Afghánistán není místem, kam bychom měli děti vracet. To ne. A to je hraniční. Ve Švédsku je to velký problém. My bereme eh, děti eh, ze škol, od přátel a prostě posíláme do Afganistánu, do země, která není bezpečná. Proti tomu se u nás protestuje, někdy úspěšně a doufáme, že tato praktika skončí je třeba to kritizovat a tato zpráva to jasně deklaruje. Také ještě spolupráce s Tureckem. Eh, máme, eh, ta čísla jsou velice malá. No, stojí za to ty peníze, které do toho vkládáme, ale my jsme Erdoganovi dali tímto legitimitu a moc. Já myslím, že všichni si musíme položit otázku, stojí to za to a já myslím, odpověď jasná, ne. Paní Björk, děkuji a teď vidím pana Koloračiho. Stručně, prosím, pomožte nám. Potom ještě pan Vitanov, nebo chcete také se vyjádřit k tomuto? Také ještě před prezentací v Bělorusku, dobře, tak jak i pan Vitanov ještě, no ale a připomínám, že o Bělorusku a o vízech ještě budeme mluvit. Máme Pana Huka, který je zpravodajem, a pana Vitanova v Bělorusku, takže prosím stručně. Děkuji, pane předsedo, já budu velice stručný. Víte, že já jsem byl na druhé straně barikády v tomto boji, takže já nemám moc otázek, jenom chci vám, paní Pariat, eh, popřát hodně úspěchu, není to snadná práce a potom ještě k tomu paktu. Vy jste velice stručně v prezentaci zmínila, že některé ty readmise budou součástí paktu a když v tom, pokud v tom paktu readmise a Eh, návraty nebudou dostatečně vyváženy s tou migrací, tak asi těžko budeme vyjednávat se třetími zeměmi, tam není šance moc. A potom mám takové spíš doporučení. Dnes, když konzultujete eh, o paktu s členskými státy, tak prosím, eh, seriózně diskutujte s členskými státy o legální migraci a co jsou ochotny předložit, protože bez toho je jasné, že ten úspěch, který bychom chtěli mít, eh, tak ten nenastane se třetími zeměmi. Děkuji. A pan Vitanov, děkuji pane předsedo, děkuji paní Pareát za informace stručně Dvě otázky a potom obecná poznámka. Vy jste zmínila readmisní dohodu s Tureckem. No, zde bych chtěl dostat více informací a to především Turecko říká, že nebude implementovat eh, ustanovení dohody, eh, dokud nedostanou eh, tu, to, to, to uvolnění víz. Můžete říci, jak to bude s vízy? Vízový kodex se nabíde účinnosti příští týden a e, máme zde různá opatření, která jsou, e, se týkají e, víz, například to, že ta země bude aktivní v readmisích a jak to bude tedy s Tureckem, s tím procesem, vizovým procesem. A dále nějaké dohody, které nás čekají, třeba s Marokem, mm, chcete opět oživit vyjednávání s nimi a na čem to závisí? No a potom obecná připomínka. Myslím si, že parlament by měl aktivně se zapojit a být informován o pokroku vyjednávání, ať těch formálnějších, neformálních dohod. Zde podporuji paní Strik, poněvadž tam, kde to bude možné, formální dohody by měly se uzavírat a mít přednost nad těmi neformálními ujednáními, protože tam eh, jsou, mohou být i pojistky o lidských právech a důstojnosti lidí, takže už nikoho nevidím, takže paní Pariate, mm, vidíte, že to byl skutečně horký začátek, <laughs> velice specifické konkrétní otázky, takže já bych rád, abyste na ně zareagovala v tomto kole a poté ještě budete mít slovo, abyste eh, mohla se mm, vyjádřit eh, ještě k těm vízům, takže eh, to ale se týká zprávy pana Vitanova Běloruska tedy až a poté zpráva pana Huka, to se týká těch víz, takže pokud souhlasíte. Děkuji vám všem mnohokrát za otázky. Já se pokusím odpovědět na co nejvíce z nich a potom také poprosím kolegu, aby se k tomu vyjádřil podrobněji. Pokud jde o spolupráci s jižními sousedy, Alžírsko a Maroko, to vlastně souvisí i s další otázkou, tak ano, na tom musíme pracovat. A rozhodně to máme v plánu, především pokud jde o Maroko. A chystáme se, a to je taková obecnější připomínka z mé strany, zaujmout daleko komplexnější přístup, pokud jde o třetí země. A musíme tam zapojit nejenom čistě migrační témata do rozhovorů, ale také globálnější otázky ohledně toho, jak vlastně spolupracujeme. A jak víte, rozhovory s Marokem se nám na několik let zasekly teď můžeme tu diskusi znovu zahájit prostřednictvím komplexnější dohody o partnerství a diskuze o migračních otázkách se do toho může vložit. Do, toho, do té celkové diskuze o vyvážené spolupráci s nimi. Takže tímto způsobem bychom chtěli do budoucna postupovat. Vy jste hovořili také o dohodě z Kotonu. Já bych se na to chtěla podívat šířej. Všechny země ratifikovaly eh, ženevské úmluvy. A zpětné přebírání osob je součástí ženevské, ženevských úmluv. Takže to je základ pro to, abychom mohli zajistit, že se bude naplňovat tato povinnost přebírat zpět osoby, které nemají právo na pobyt v jiné zemi. A to je něco, co musí respektovat všechny země. A tady se dostávám k otázce bilaterálních dohod o zpětném přebírání osob. Tyto dohody nebo tyto režimy nejsou od toho, aby se tam definovaly otázky základních práv. My navracíme pouze ty osoby, které již prošly velmi podrobnou analýzou konkrétní situace, pokud jde o právo na azyl. Už byly provedeny veškeré kontroly, které jsme museli vzít v úvahu. Tyto dohody mají za úkol upravit podrobnosti těch postupů. A tady s vámi souhlasím v tom smyslu, že je tady stále ještě celá řada věcí, které musíme více ověřit. A je také eh, jejich smyslem zajistit, že se ty osoby budou navracet důstojným způsobem. V co největší míře dáváme přednost plnoprávným dohodám. A k těm také vždy žádáme o vás, váš souhlas. A to je zcela jistě naše preferovaná možnost, ale není to vždycky možné je uzavřít. A v případech, kdy to možné není, kdy ta třetí země nechce uzavřít formální dohodu, tak je důležité, aby byl vytvořen alespoň nějaký režim, nějaké ujednání. Je to sice nástroj nezávazný, ale umožňuje nám to nastavit si alespoň nějaké podmínky ohledně toho, jak se zpětné přebírání osob provádí, jak se má zajistit, že ta třetí země bude mít dostatečnou kapacitu pro přibírání těchto osob, jak se vlastně organizuje ten to navracení. Je tam celá řada administrativních a technických aspektů, které můžeme lépe ošetřit, pokud existuje tedy samozřejmě dohoda. Pokud jde o financování v rámci AMIF, tam si myslím, že to financování je nastavené poměrně vyváženě, ale dám později ještě slovo kolegovi, který to vysvětlí více. A pokud se správně vzpomínám, tak k tomu financování máme 943 milionů eur, což je běžná částka. Daleko větší částky se vynakládají na solidaritu, což je tady azyl, znovu usídlování a tak dále. A v kontextu AMIFu je na to asi 5 milionů eur. Takže si myslíme, že je to správně vyvážené. Pokud jde o podmínky pro návraty do třetích zemí, tak tyto dohody mají za úkol Tedy naším úkolem a naší prioritou je, je e, uzavírat je s dohodám, e, je především se zeměmi původu, nikoli s transitními zeměmi protože se jistě shodneme na tom, že je eh, lepší lidi navracet do země, kterou dobře znají, než do země transitní. Afghánistán. V mé předchozí pozici, kdy jsem se zabývala humanitární pomocí, eh, jsem si dobře vědoma toho, jaká je situace v Afghánistánu. Máme samozřejmě platnou legislativu a pokud nějaká osoba nemá právo na legální pobyt v EU, tak ji musíme vrátit. Nicméně účelem těchto dohod či ujednání s třetími zeměmi je situaci zhodnotit a osoby, které se navracejí do eh, původní země, poskytnout také podporu, včetně finanční, tak, aby ty osoby měly v co největší míře dostatečné podmínky pro to, aby mohly zůstat ve své země, zemi původu. My jsme si dobře vědomi toho, že situace v Afganistánu zdaleka není uspokojivá a snažíme se spolupracovat s kolegy z ostatních generálních ředitelství, včetně mého předchozího DG, a snažíme se poskytovat podporu v rámci rozvojové politiky tak abychom mohli pomoci i v, v oblasti dlouhodobějších problémů. Lidé také mohou dostávat humanitární pomoc a snažíme se vést takovou dlouhodobou politiku, abychom nalezli řešení dlouhodobého charakteru. Nicméně nemůžeme vyřešit úplně všechno prostřednictvím dohod o zpětném přebírání osob. Je jasné, že lidé, kteří odcházejí ze své země proto, že mají pocit, že tam prostě se nedá žít, potřebují jiné dohody, jiné nástroje proto, aby bylo možné situaci v jejich zemi původu zlepšit. Takže my se tomu věnujeme pozorně a chystáme se lépe sledovat situaci, pokud jde o návraty a zpětné přebírání. Budeme se zabývat praktickým prováděním těchto dohod. A pokud jde o Turecko, vy se ptáte, zda to stojí za to. A tady si myslím, že se opět na to musíme podívat v širším kontextu. Vzhledem k tomu, jakou podporu jsme poskytli Turecko, tak podporujeme 1,7 milionu lidí podporou v hotovosti. A ti lidé tedy zůstávají v Turecku. Turecko v tuto chvíli je domovem 4 milionů uprchlíků. A tito lidé díky naší podpoře mohou může se jim dostat lepšího zacházení a díky rozpočtu EU mohou v Turecku zůstat. Tak dlouho, dokud se nezlepší situace v Sýrii. Takže tohle je záležitost, na kterou je třeba se dívat v širším kontextu. Je třeba se dívat takto na dopad toho nástroje dohodnutého mezi EU a Tureckem. půjde o finance, které poskytujeme eh, Turecku, tak ty finanční prostředky se vynakládají v Turecku, nikoli přímo v Sýrii. A myslím, že komise už mnohokrát řekla, že se nechystáme poskytovat žádné finance na rekonstrukci eh, a obnovení regionu, pokud jde o Sýrii. Pokud jde o to, kolik lidí se navrátilo, tak nevím, zda máme na to sledovací systém. Sleduje se to obtížně, ale ráda to s vámi ještě projednám bilaterálně, abychom se podívali podrobněji na to, jak je možné to dále rozpracovat. Pokud jde o pakt o migraci, tak, jak jsem říkala, pracujeme na tom a chceme k tomu zaujmout komplexnější přístup. Plně s vámi souhlasím v tom smyslu, že abychom mohli zajistit lepší navracení osob, které vstoupily na území EU nelegálně, tak musíme také zapracovat na legálních způsobech, jak mohou lidé přijít. Ať už je to legální migrace, znovu usídlení a jiné formy humanitárních povolení vstupu. To je tedy také něco, čemu se budeme věnovat a bude to součástí nového paktu. A poslední věc. Chtěla bych ještě potvrdit, že vás samozřejmě budeme nadále informovat a zapojovat do dalších vyjednávání, ale pro tuto chvíli se toho mnoho neděje. Naším cílem je však nadále pokračovat a snažit se přesvědčit více zemí, aby se zapojili. A jak jsem říkala, chceme také vytvořit komplexnější přístup a zapojit do něho další možné nástroje. A teď bych předala možná slovo ještě kolegovi. Děkuji paní Pariat, ale v tuto chvíli máme už spoždění, takže prosím velice rychle. Takže paní Pariat, vy potom ještě musíte prezentovat zprávy, které se týkají uh, dohody s Běloruskem a dále dohody o zjednodušení výzového režimu. Takže prosím o stručnost. Dvě minuty, pane předsedo. Zodpovím tři otázky. Jedna se týká AMIFu. Jak říkala paní eh, Pariat, tak je tam asi 800-900 milionů eur, což je běžná částka. Jak říkala paní Pariat, většina těch peněz se tedy věnuje na azyl, integraci a znovu usídlování, takže si myslím, že ta rovnováha je v pořádku. Samozřejmě později vám mohu případně poskytnout více informací. Pokud jde o otázku pana Vitanova k Turecku, tak Liberalizace samozřejmě se měřila podle různých kritérií, ta ještě nejsou naplněna, takže tam v tuto chvíli obecně nedošlo k žádnému pokroku. Článek 25a nového vízového kodexu umožňuje i vízo, zpřísnění vízového režimu v případě, že to bude potřeba k tomu, abychom donutili třetí zemi k zpětnému přebírání osob. Nicméně je samozřejmě potřeba vzít v úvahu celkové vztahy s tou třetí zemí. A my tady samozřejmě vždycky vyhodnocujeme celkové vztahy s Tureckem, když se zabýváme možným zpřísněním vízového režimu, což v tuto chvíli není na pořadu dne. Pokud jde o humanitární eh, pomoc a lidská práva, jenom 25 vteřin, prosím pane předsedo. Jak víte, dohody o zpětném přebírání osob nejsou nástroje pro eh, podporu lidských práv. Samozřejmě v rámci procesu eh, návratu a zpětného přebírání všechny soudy a všechny eh, orgány vždy berou v úvahu a respektují všechna práva, základní práva osob. A myslím si, že jednou z priorit do budoucna bude to, abychom navýšili a vylepšili podporu pro eh, reintegraci těch osob v rámci našich pro- programů navracení. A budeme se snažit zajistit i to, že děti a lidé, kteří přicházejí zpět do třetích zemí, eh, že je bude možné sledovat v kontextu eh, rozvojové politiky a naší reintegrační politiky. Omlouvám se. Děkuji vám, děkuji oběma zástupcům generální ředitelství Home, především paní generální ředitelce paní Pariat. A já bych teď navrhl, abyste se pokusila společně odprezentovat co nejstručněji dvě nadcházející zprávy, tak abychom mohli dát ještě slovo našim zpravodajům. Takže hovoříme o dohodách, o zpětném přebírání osob a o zjednodušení vízového režimu s Běloruskem. Poté dáme také slovo našim zpravodajům. Máte slovo opět vy, paní Pariat, ale prosím vás o to, abyste to schrnula. Takže, abych to řekla stručně. Jak víte, Vyjednávání o těchto dohod o zpětném přebírání a zjednodušení vízového režimu trvalo eh, více než pět let. Abych to se stručnila, Tyto dohody byly konečně dojednány v červnu 2019 a jsou takovým souhrnem veškerého našeho úsilí pro to, abychom mohli zlepšit mobilitu běloruských občanů a také, abychom správně a bezpečným způsobem tu situaci řídili. Jak víte, tak Bělorusko je poslední zemí z východního partnerství, u které jsme ještě neuzavřeli které ještě neplatí takovéto dohody o zpětném přebírání a zjednodušení vízového režimu. Standardní politika naše je taková, že tedy dohoda o zjednodušení vízového režimu jde rukou, ruku v ruce s dohodami o zpětném přebírání osob. Takže teď k té dohodě o zpětném přebírání osob. Statistiky ukazují, že v tuto chvíli již probíhá dobrá spolupráce mezi Běloruskem a členskými státy EU, takže ta nově podepsaná dohoda mezi EU a Běloruskou republikou o zpětném přebírání osob které nelegálně pobí, pobývají na našem území, má standardní prvky, které jsou ve všech ostatních takových dohodách, které jsme uzavřeli mezi EU a třetími zeměmi. Tedy tam potvrzujeme znovu mezinárodní závazky v tom smyslu, že se e, navrátí a zpětně budou přebírat osoby, které nelegálně e, pobývají, včetně bývalých občanů takové země, které se třeba vzdají, vzdali e, občanství a také se to týká všech příslušníků, rodinných příslušníků a také osob bez státní příslušnosti. E, vstoupí v platnost po dvouletém přechodném období. Jsou tam také postupy pro e, identifikaci a stotožnění e, migrantů bez dokladů či nelegálních a jsou tam také postupy pro navracení osob, které byly zadrženy poblíž hranice, pozemní hranice mezi EU a Běloruskem. Běloruští občané eh, tedy také eh, mohou eh, využít evropský cestovní doklad v případě, že běloruské orgány nevydají v příslušné lhůtě ten cestovní doklad osobě, která se má navracet. Pokud jde o dohodu o zjednodušení vízového režimu, tak jejím cílem je samozřejmě zjednodušit vydávání víz pro krátkodobé pobyty pro obča- eh, občany Běloruska a také občany EU, kteří naopak mohou bezvízově cestovat na 30 dnů do Běloruska eh, přes letiště v Minsku. Zjednodušení můžeme rozdělit na dvě hlavní skupiny. Za prvé, zjednodušení, které se zaměřuje na všechny občany a za druhé ty režimy, které jsou zaměřené na konkrétní eh, skupiny žadatelů podle, jejich, eh, podle účelu jejich cesty, například novináři, studenti, zástupci eh, organizací občanské společnosti a tak dále. Je tam snížení poplatku za vydání víza na 35 euro, zkrácené lhůty pro konzuláty na rozhodnutí, je to víceméně 10 dní z pravidla, zjednodušení přístupu na, eh, k vízům na, eh, pro vícenásobné vstupy s dobou trvání až na pět let. Dále zjednodušené eh, dokazování účelu cesty, většinou je to jenom jeden doklad, a 12 kategorií žadatelů. Tato dohoda také výjímá držitele diplomatických biometrických pasů vydaných oběma stranami včetně eh, lese pase EU z těchto požadavků na krátkodobá víza. Po schválení ze strany Rady 14.10. a 19.12. loňského roku byly tyto dohody eh, podepsány příslušným komisem a také eh, panem Davorem Monisivovičem, což je náměstek ministra Chorvatska a také ministrem Běloruska teď v lednu 2020. Já také vítám pozitivní návrh doporučení od vašich zpravodajů a upřímně doufám, že budeme moci v parlamentu co nejdříve toto schválit, tak aby tyto dvě dohody mohly vstoupit v platnost co nejdříve. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. A teď má, tady máme zpravodaje a měli bychom také dát slovo spra- zpravodajům stínovým. Takže Prosím, pan zpravodaj Vitanov. Děkuji, pokusím se být stručný a neopakovat věci, které již zazněly. Takže nebudu zdůrazňovat ty klíčové prvky, ty, které byly zmíněny, jenom zdůrazním pár bodů. Bělorusko je jediná, jediná země východního partnerství, se kterými EU nemá readmisní dohodu. A tato dohoda, která byla podepsána před dvěma týdny, bude první formální dohodou mezi EU a Běloruskem jakékoliv typu. Opravte mě, pokud se mýlím. Tady my jsme dohodu o partnerství spolupráci z roku 95, ale vzhledem k tomu, že Bělorusko eh, se neangažovalo v základních právech a v demokracii, tak nikdy EU neratifikovala. A já si myslím, že podpis dohody s Běloruskem, to je důležitý signál a já to osobně vítám. Jsem přesvědčen upřímně, že bychom měli více se angažovat s těmito zeměmi východního partnerství i přes ty všechny výzvy, nebo i dík vlastně kvůli tomu možná. A protože pokud to neuděláme my, tak to udělá někdo jiný. Ještě chci zdůraznit to, že musí dodržovat lidská práva, to je zásadní pro budoucí vztahy s Běloruskem. Zde mám otázku na komisi. Můžete nám vysvětlit, jakou roli téma lidských práv mělo při vyjednávání, protože Bělorusko je pořád jediná země, která má trest smrti. Ještě chci zdůraznit roli parlamentu při monitoringu implementace těchto dohod V souladu s článkem 19 této dohody v zásadě mm, ten výbor, společný výbor se skládá pouze se zástupců komise a expertů členských států. Je třeba zajistit ale, aby i parlament zde měl svoji roli. Zde já myslím, že to, co jste řekla, to je dobrý, eh, dobré východisko, ale já bych rád, abyste v budoucích dohodách zrevidovali složení toho společného výboru. Děkuji, pane Vitanové. A seznam stínových je podobný u obou, strán, u obou dohod, takže já navrhuji, abychom teď si vyslechli pana Huka, který pohovoří na téma víz pane Huku. Děkuji, pane předsedo. To je důležitá agenda, pane předsedo, protože víme, že Bělorusko zatím má před sebou dlouhou cestu demokracie a lidských práv, ale eh, vizový režim jim pomůže. A eh, je třeba eh, podporovat vztahy s občanskou společností a lidská práva. Pane předsedo, já mě hodně eh, pomohl pan Kožuk, který je expertem na Bělorusko. A mm, tato agenda eh, prošla dlouhým vyjednáváním, jak řekla i komise, eh, v roce 2010 se začalo o tom jednat, začalo se vyjednávat až v roce 2014, tedy před více než pěti lety. Máme zde výborný k tomu komentář, který napsala paní Silva Costa ze sekretariátu a tam jsou vysvětleny ty klíčové body, to znamená 10 dní na žádost, takže velice rychlý proces pracování žádosti, potom standardizová eh, eh, ne jiný poplatek, 35 euro výjimky pro starší lidi, děti a podobně, takže je třeba i pochopit, že víza nebude udělovat EU jako takové, ale dotčený členský stát. Je to prostě takový sdílený rámec. A celý ten proces samozřejmě případně může být pozastaven, pokud vznikne problém s lidskými právy. Ale my doufáme, že čilejší kontakty pomohou občanské společnosti. Stínoví zpravodajové se sešli minulý týden a jsem rád, že šest ze sedmi politických skupin podpoří Eh, tuto zprávu a doufejme, že bude prohlasována v březnu na našem výboru a na plénu ve Štrasburku březnu. Já lituji však, že já u toho nebudu kvůli Brexitu. Já už přestanu být členem parlamentu, a, takže moje skupina bude jmenovat náhradníka, ale budu to sledovat na televizi. A je to pro mě velká čest, že jsem měl možnost vůbec se tomu věnovat a že jsem byl členem tohoto výboru. Děkuji, pane Huku. A nyní stínový. Mají právo se také vyjádřit ke všemu. A vemu to po pořadí. EPP. Pan Blaga. Pan Blaga to ale není. A je tady. Je tady. Tak máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Budu. Já budu hovořit za pana Blagu. A vy nejste pan Blaga, ne, vy jste pan Bogdan.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 EPP podporuje dohodu mezi EU a Běloruskem, tedy o readmisích, mm, o mm, cetățenii Republiky Belarus. A Běloruskou republikou. Je, jedná se tedy uh, o... Către Belarus au fost efectuate cu succes. E, takže mm, e, je pravda, že 98% žádostí tedy skončilo úspěšně a doufejme, že eh, po readmisní dohodě, po její účinnosti, to úspěšnost bude ještě větší. Děkuji panu Hukovi za mm, prezentaci. EU souhlasí s návrhem této dohody s Běloruskem o eh, vizovém režimu. Když se podíváme na eh, počet odmítnutých žádostí v roce 2018, tak vidíme, že to je 0,3 eh, ve srovnání s průměrem, což je 9,6 Takže víme, že tam jsou problémy s lidskými právy, ale mm, v, v, v podstatě na začátku 90. let eh, člensk, některé nové členské země EU v podstatě si prošly podobným procesem, jako bylo Rusko a jsou teď členy. A kdyby situace v Bělorusku se zhoršila, tak lze pozastavit platnost této dohody. Doufejme, že to však nikdy nenastane. Děkuji. Děkuji. Paní Strik za zelené. Chcete se vyjádřit velice stručně? Já jsem obecně již se vyjádřila, ale když se podívám na readmisní dohodu s Běloruskem, já chci za, poděkovat za panu Vitanovovi za spolupráci. Rád Readmisní dohoda jako taková nezavazuje členské státy, aby eh, se okamžitě snažili nejprve vrátit toho člověka do země původu. A ani zde není taková záruka, že musí dát přednost formální dohodě. Mohou jít i tou neformální cestou. A zrychlené řízení, no, to <clears throat> je dost rizikové eh, z pohledu těch záruk, pojistek, eh, zapojení parlamentu, mandát eh, má pouze rada, to je samozřejmě podle smluv, ale já bych ráda vyzvala komisi, aby více zapojila i parlament do tohoto mandátu, abychom byli zapojeni, zapojeni od samého začátku. Jak řekla komise, tady nejde o lidská práva, protože Eh, již proběhlo azylové řízení u těch lidí, ale chci připomenout, že rád místní dohoda i neformální partnerství, že musí eh, i řešit ten cíl, to znamená prevence neregulární migraci, a eh, tedy často lidi jsou zastaveni, když se snaží se dostat do Evropské unie a skončí v nějaké té transitní zemi, takže to může mít své implikace. Děkuji. Máme zde stínového. Máme zde stínového za ID, takže nevím, pokud někdo, tak bych dala slovo a pokud ne, tak paní Višněvská za EKR dostane slovo. Děkuji, pane předsedo. EKR podporuje tuto readmisní dohodu stejně jako tu dohodu o vizovém režimu. Pro nás je to politický, pozitivní politický signál, který Bělorusku vysíláme. Chceme prohloubit eh, naše vztahy vědecké, kulturní, eh, vzdělávací a toto právě umožní lepší lidské kontakty a nemáme moc času, tak chci poděkovat panu Vitanovi a panu Houkovi za spolupráci. Děkuji. Děkuji ještě jednou a za Goe, paní Rego, kterou zde nevidím, ale v sále, tak možná někdo z Goe? Ne, nikdo, nikoho nevidím, takže pokud se nemýlím, pan Brajer, který jste byl, tak je také i zpravodajem mm, pro víza. Tak chcete se vyjádřit? Yes, uh, thank you. Ano, děkuji, pane předsedo. Já chci připomenout, jako řekli kolegové přede mnou, že Bělorusko de facto je diktaturou. Je to jediná evropská země, která uplatňuje trest smrti. A e, skutečně ano, e, tedy dokonce se vykonává i e, situace lidských zpráv je špatná, nic se tam nelepší podle zpráv z minulého roku, což nám dělá starosti a to především eh, poněvadž se zde více více omezují média a eh, svoboda projevu, aby se umlčely kritické hlasy. A Human Rights Watch říká ve své zprávě, že Bělorusko utlačuje aktivisty, Eh, občanské společnosti ne, eh, eh, i úřady zatýkají svévolně, persekují novináře, kteří nemají přístup k informacím a podobně. Takže nicméně přesto všechno doufám, že ta dohoda o zjednodušení vizového režimu, že to posílí výměny a podpoří to transformaci a otevřenost této země i podpoří to práci lidskoprávních aktivistů. A z tohoto důvodu nejsme proti této dohodě, ale rádi bychom připomněli, že Bělorusko že je třeba tedy razantně Rusku eh, říci, že musí respektovat eh, principy demokracie a lidská práva. Děkuji. Takže to byli stínoví. Paní, vidíte, to je, to je tedy nechvalně známý běloruský režim, o kterém tady mluvíme, takže to víme, žádný právní stát, demokracie, lidská práva, prostě v žádném případě. To tam není, to víme. Mm, to je prostě úplně jako z doby Sovětského svazu. Ta situace je velice špatná, ale readmise, návraty jsou důležité, takže to my víme. A pokud se nemýlím, tak jak pan Huk, tak pan Vitanov jsou Eh, stínovými zpravodaji i pro ty tedy koleru, zprávy, které jsou v korelaci, takže máte slovo i teď vy, pane Vitanové, se se vyjádřil k té druhé zprávě. Dobře, já jsem stínový k té druhé zprávě, takže dovolte, abych se také vyjádřil a připomněl, že rada zavedla takovou politiku, že takovéto dohody o readmisích a vizovém režimu, že jdou ruku v ruce a podle statistik komise, jak jsme slyšeli, Rusko je země s nejvyšším počtem eh, eh, víz, šengenských víz, které byly vydány a nejmenší eh, počet odmítnutých víz. 2. února se zvýší se Eh, nabíde účinnosti nový vízový kód, takže se zvýší cena z 60 na 80 euro, ale zde s Běloruskem se plánuje nižší sazba 25 euro. Proto jsme spolupracovali s kolegy, abychom co nejrychleji dokončili obě tyto zprávy, abychom neprotahovali toto období účinnosti, než nabíde účinnosti tato dohoda, protože mm, čím delší to bude, čím více by se to protahovalo, tím to, ten poplatek za výzum by byl vyšší po tu dobu. Takže zde samozřejmě důležitou podmínkou pro rozvoj ekonomiky, kultury, vědy a e, dalších oblastí, tak proto je nezbytné, e, nesou nezbytné ta e, víza pro tyto kontakty. Děkuji, pan Huk, já chci poděkovat kolegovi, je to důležité, že jsme tak mohli spolupracovat, protože to jsou dvě stránky stejné mince. Víza. To je ten zákonný způsob, jak cestovat, to je jedna věc. A readmise, to je, když nastane nějaký problém s daným člověkem. A především jde o ochranu, tady jde o ochranu Evropanů a e, kteří třeba chtějí navštívit Bělorusko, tak aby měli možnost e, legálně cestovat. E, I zde se zakotvují určité záruky ochrany Eh, došlo k, tedy k významnému pokroku v obou oblastech. Podle mě děkuji. A teď paní Pariat, eh, závěrečné poznámky. Ano, máme sklus eh, a ještě zde máme dost důležitý bod, to je tedy e-evidence, elektronické důkazy, takže kdybyste mohla stručně tedy dohromady zareagovat na oba zpravodaje. Děkuji, já budu velice stručná. Dovolte jenom několik slov o, který, o tématech, o kterých jste tady vyjádřili obavy, a to jsou lidská práva. Chci k tomu jenom říci, že provádění dohod, dohody tady o zpětném přebírání osob nijak nepodrývá práva a povinnosti z mezinárodního vstáva, práva. A dohoda o usnadňování vízového režimu ve, svém, ve svých úvodních ustanovení obsahuje jasné, jasný odkaz na to, že obě strany uznávají své závazky v oblasti lidských práv a demokratických zásad. A musím říci, že takovýto odkaz jsme nezahrnuli do žádné jiné dohody o usnadnění vízového styku, kterou jsme zatím uzavřeli s jinými zeměmi. Takže jsme se tady skutečně pokusili tady více přispět k ochraně lidských práv. To jsem tady chtěla ještě dodat k tomu, co jsem řekla předtím. Děkuji, děkuji mnohokrát za to, že jste schrnula své připomínky. Můžeme tedy přijít k dalšímu bodu, trošku opožděně, vzhledem k tomu, že máme také ten bod o drogách, poté, co probereme elektronické důkazy. My vám děkujeme a ještě jednou vám mnohokrát Gratulujeme a přejeme vám mnoho štěstí ve vaší nové funkci, ve vašem generálním ředitelství. Jistě o vás ještě uslyšíme a uvidíme se častěji. <laughs> I can. We need to manage. I can see that. Thank you so, so now, please, let's. Takže, prosím, jak jsem říkal, máme trochu spoždění. A máme před sebou citlivý bod, který jsme zdědili ještě z předchozího funkčního období. Takže musíme to trošku dohnat. Prosím vás o klid v sále. je to téma nesmírně relevantní téma pro nás, protože se týká justiční spolupráce v trestně právních věcech. Týká se evropských příkazů, které se týkají elektronického, elektronických důkazů, takzvaný dokument e-evidence. Naší zpravodajkou je paní Sipl. Máme tady před sebou návrh směrnice, která stanoví harmonizovaná pravidla a jmenuje právní zástupce pro účely s chromažďování elektronických důkazů. Jsou tady tedy dva návrhy, zároveň je to také návrh nařízení k elektronickým důkazům a zároveň návrh směrnice, která se týká jmenování právních zástupců, kteří mají předkládat elektronické důkazy, pokud do justiční spolupráci v trestně právních věcech. Paní Sipl, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. A ještě více děkuji všem stínovým zpravodajům, kteří velice pozorně sledovali práci na tomto textu a také děkuji ostatním poslancům, kteří předkládali pozměňovací návrhy. Do konce listopadu jsme obdrželi 841 pozměňovacích návrhů k návrhu nařízení a dalších 620 pozměňovacích návrhů k navrhované směrnici. V lednu jsme již měli k dispozici všechny jazykové verze. Když se podívám na počet pozměňovacích návrhů a na to, kolik kolegů je předložilo a na jejich obsah, tak musím říci, že z toho jsou jasné dvě věci. Za prvé, je tady jasný zájem o toto téma na, napříč všemi frakcemi a národnostmi a ještě jasnější je, že je tady jasná většina, která je proto, abychom našli lepší rovnováhu mezi přáními orgánů činných v trestním řízení a základními svobodami. To znamená, že většina kolegů nepodporuje návrh komise jako takový, protože ten má za cíl vytvořit mechanismus, který by umožnil orgánům jednoho členského státu přímo si vyžádat informace a jakákoliv data od poskytovatelů služeb v jiném členském státě, aniž by museli předávat jakékoliv informace tomu členskému státu, kde se nachází poskytovatel služeb, ani tomu člověku, kterého se to celé týká, natož aby od něj vyžadovali souhlas s předání těchto informací. Někteří kolegové také požádali o to, aby se tam zapojil i členský stát, kde má dotyčná osoba stálý pobyt v případě, že je tento stát znám. Podle komise by toto bylo potřebné pouze ve velmi omezeném případ, počtu případů. Obecně návrh komise je založen na článku 82.1 vzájemná důvěra. Všichni se asi shodneme na tom, že vzájemná důvěra je základním kamenem evropské spolupráce, ale není možné toto vynocovat z hora a nikdy bychom to neměli chápat jako slepou důvěru. A tady nehovořím pouze o tom, o těch jasných věcech, věcech, tedy členských státech podle článku 7, ale hovořím o všech členských státech obecně. A dokonce jsem byla informována o tom, že i Spojené státy americké mají trošku obavy, pokud jde o to, že bychom takovou tu důvěru svěřovali všem členským státům. Kromě toho článek 82.1 hovoří o soudní spolupráci, justiční spolupráci v trestně právních věcech. Ale návrh komise chce zavést úplně nový výklad, jak jsem říkala, že by tedy orgán jednoho členského státu mohl si vyžádat takovéto informace o identitě v druhém členském státě. V posledních letech jsme odvedli velké množství práce na harmonizaci systému, ale systémy trestně právní jsou velmi odlišné. Jsou tady různé definice trestní, trestných činů, různé typy spolupráce mezi orgány činnými v trestném, trestním řízení a podezřelými, různá pravidla pro uchovávání dat a tak dále. A jsem proti tomu, aby se tradiční odpovědnost, která leží na státech, přesunovala na soukromé společnosti. Proto ve svém návrhu zprávy navrhuji zavedení mechanismu oznamování. Členské státy musí mít možnost odmítnout vykonat takovýto příkaz na svém území na základě určitých velmi omezených možných důvodů. Orgány činné v trestním řízení samozřejmě chtějí vědět, o tom, že dochází k novému trendu, v, pokud jde o trestnou činnost, ať už na jejich území nebo na sousedním území. A jsem velice ráda, že vidím z těch pozměňovacích návrhů, že řada kolegů se mnou souhlasí. Pokud ale jde o to jak bychom takovýto mechanismus oznamování měli nastavit a jak dosáhnout rovnováhy mezi uspokojení přání od orgánů činných v trestním řízení a základními právy a svobodami, tak tady se naše názory také různí. Tento mechanismus pro oznamování by měl jít ruku v ruce s dalšími pozměňovacími návrhy, které tady byly předloženy, jako například procesní záruky, doba uchovávání, ochrana osobních údajů a tak dále. Dále tady jsou také otázky, které souvisejí s eh, autentifikací eh, orgánů a zabezpečením příslušných kanálů. Toto všechno máme tady na stole, jsou tady různé názory různých kolegů a to je pro tuto chvíli z mé strany vše, abych také dala šanci stínovým zpravodajům, aby tady mohli představit své stanovisko a své pozměňovací návrhy. Děkuji mnohokrát paní Sipel za prezentaci. Je to téma nesmírně citlivé, a složité. Vy jste tady dobře schrnula ty různorodé názory a stanoviska a také rozdíly, pokud jde o stanoviska Evropského parlamentu a radou. A z toho důvodu tady také bylo přeloženo, předloženo tolik pozměňovacích návrhů. Takže vyslechněme si teď stínové zpravodaje, abychom zjistili, zda je tady ještě nějaký manevrovací prostor pro to, abychom se mohli s těmito potížemi nějak vyrovnat. A začneme panem Lenersem. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Naší stínovou, naším stínovým zpravodajem je pan Nuno Melo, ale dnes tu nemůže být, takže mě požádal, abych tady představil jeho stanovisko. On předložil 94 pozměňovacích návrhů, tak, jak říkala paní zpravodajka, abychom zajistili, že tam bude eh, dobrá rovnováha mezi tím, že Příslušné orgány potřebují mít příslušný mechanismus a zároveň tady, eh, aby byla právní jistota pro poskytovatele digitálních služeb a eh, právy uživatelů. Snížení eh, limitu tří střína dva roky. Podle francouzských zákonu například je doba uchovávání takovýchto elektronických důkazů v případě dětské pornografie dva roky. A myslíme si, že tři roky by tam měly být zachovány tak, abychom zajistili, že bude nezbytná rovnováha. Pan zpravodaj také navrhuje na zvýšení té obecné hranice na pět let. Paní zpravodajka to navrhuje tady, ale podle pana Nuno Mela by to nebylo dobré, pokud jde o organizovanou trestnou činnost. Orgány by potom musely eh, spoléhat na vzájemnou eh, právní pomoc a příkazy a to by potom v některých případech mohlo znamenat beztrestnost v případě závažných trestných činů. Pokud jde o, o mechanismus pro oznamování, pokud jde o zajišťování důkazů, tak tam by to mohlo fungovat pouze v případě, že eh, příslušný orgán má skutečně pochybnosti o tom, důvodné pochybnosti, že ta osoba nepobývá eh, v členském státě svého trvalého pobytu. Oznámený orgán by neměl mít eh, povinnost eh, rozhodnout, ale měl by mít pouze možnost vznést námitky. Pokud jde o právo dožadujícího orgánu vyžádat si další informace, pokud jde o důvod odmítnutí, tak tam paní zpravodajka navrhuje trošku něco jiného, včetně systematického zapojení eh, orgánů vykonávajícího členského státu musí se rozhodovat v každém případě a v každém případě jednotlivého eh, doporučení. A v důsledku toho pan Nuno Melo má obavy, že ten postup potom bude daleko komplikovanější než stávající postupy, zatímco máme na to kratší lhůty. A to by mohlo vést k tomu, že například v Irsku by mohly příslušné orgány dostat eh, tolik těchto případných eh, žádostí, že by je to mohlo zcela zahltit. Pokud jde o naléhavé případy, tam se uvažuje, eh, tam pan stínový zpravodaj navrhuje 8 hodin lhůtu pro odpověď v porovnání s tím, co navrhuje paní zpravodajka, což je 6 hodin, 24 hodin, což navrhuje komise. Pan Nunomelo doufá, že se podaří dospět k kompromisním návrhům co nejdříve. A pokud jde o kategorie data, která, dat, která by umožnila příslušným orgánům si vyžádat příslušné typy dat, tak aby bylo možné identifikovat vyníka, tak to je samozřejmě důležité, ale Všichni máme společný cíl, přesně jak říkala paní zpravodajka, tak, abychom mohli rychle bojovat s trestnou činností, abychom mohli mít rychlejší nástroje pro získávání elektronických důkazů, harmonizové nástroje a samozřejmě také dodržování základních práv. Takže abych na, odpověděl na vaši otázku, pane předsedo, máme tady nějaký e, prostor pro manévrování, ale musíme nejdřív začít s tím manévrováním. Děkuji. Pan Kane za Děkuji, pane zpravode, pane předsedo, chtěl bych také poděkovat naší paní zpravodajce za její práci na tomto tématu. Také bych chtěl poděkovat ostatním stínovým zpravodajům a všem kolegům, kteří předložili tolik pozměňovacích návrhů. Tady skutečně máme před sebou velké množství práce. Obecně si myslím, že tento nástroj je velice proevropský. Jde tady o důvěru. Jak moc věříme orgánům jiným členských států, jak moc věříme, že budou dodržovat zásady právního státu a základní práva. A také tady jde o jednotný trh. Jsme připraveni se potýkat a vyrovnat s těmi dopady na jednotný trh. Souhlasím s EPP v tom smyslu, že potřebujeme mít další eh, rychlejší nástroj než IEO. A také souhlasím s tím, že orgány činné v trestním řízení by neměly nějak narušovat otevřený trh s digitálními službami. Ale souhlasím také s paní zpravodajkou v tom, že existují uh, případy, kdyby tento nástroj mohl být zneužit k porušování základních práv. Také souhlasím v určitých věcech se zelenými a QE, že tady ten uh, mechanismus pro oznamování sám o sobě nebude dostatečnou pojistkou. Takže navrhuji pozměňovací návrhy, které zároveň zapracovávají nezbytné pojistky a u, u, zajišťují to, že bude nástroj efektivní. Chceme se zaměřit na to, zda účel toho, té žádosti o data je čistě stotožnění osoby, a nebo jestli se tedy týká ta žádost dalších informací, kromě samotného místa, kde se nachází server, anebo jestli se to týká postupu podle článku 7. Já věřím tomu, že když omezíme působnost na de facto domácí vnitrostátní případy a umožníme rychlejší pře, eh, převody a předávání neobsahových dat a článek 7 eh, skutečně omezíme pouze na příkazy k uchování dat, tak se nám podaří dosáhnout nezbytné rovnováhy. 95 případů by toto nové nařízení podle návrhu komise pokrývalo. Jsem plně přesvědčen o tom, že musíme vybudovat infrastrukturu tak, aby mohly příslušné orgány a poskytovatelé komunikovat, jak už říkala paní zpravodajka. Myslím si, že musíme mít zabezpečené komunikační kantály a také, kanály a samozřejmě také nezbytnou identifikaci jednotlivých orgánů. Jsem si jist, že se nám v tomto parlamentu podaří zajistit nezbytnou většinu, také v radě, ale vím, že to budou velice obtížná vyjednávání v trialogu a musíme tady skutečně dosáhnout jasné většiny v tomto parlamentu a já se velmi těším na kompromisy. for the Greens. Zelené Padagorinský, děkuji pane předsedo. Já chci poděkovat zpravodaji, zpravodajce za velkou práci na této zprávě, který je velice důležitý. Je to důležité téma. Paní Sipl si vede výborně. Podporujeme obecně hlavní linii a ten trend eh, návrhu paní zpravodajky. Konkrétně podporujeme zahrnutí eh, mm, těch ustanovení o právním zástupci. Také podporujeme obecný směr, ale potřebujeme mít větší právní jistotu, tedy pro všechny, kterých se to týká, pro orgány a podobně, aby všichni viděli, jaké jsou definice a postupy. Fakt je, že máme zde zavedené kategorie dat. Paní zpravodajka eh, hovoří o eh, těch eh, datech s obsahem, ale definice z pohledu soukromí osob, tak to je omezeno na služby elektronických, na služby elektronického charakteru. To je třeba si vyjasnit. Další podobné téma je definice vykonávajícího státu. Navrhujeme zavést s takovou kaskádu, abychom si ten, tu proceduru definovali lépe. Za prvé, informace, kde je ta informace, je tedy země nebo místo, kde je ta informace uložena. Takže to bude první. Za druhé, hlavní provozovna té firmy, to bude druhé místo. Pokud i to nebude v členském státě, který participuje na systému, tak potom to bude další kritérium v eh, přítomnosti firmy a potom takové řešení ultima ratio, to bude ten právní zástupce. A vlastně to je i mm, ta linie, mm, která se použila v případě Microsoft v Spojených státech, i tak eh, bychom si to měli přát my. Chceme také si i vyjasnit, vyjasnit eh, notifikační pravomoce, eh, rozhodovací pravomoce těch orgánů v tomto přeshraničním eh, mechanismu. Ty výkon, vý, vykonávající orgány by měly mít možnost intervenovat určitou dobu. Víme, jak fungují, je, že mají hodně práce a i to zmínil kolega z EPP. Víme, že soudní orgány jsou přetížené a v řadě případů nebudou vůbec schopny, ani třeba ochotny notifikovat eh, v této době. Takže musíme jít eh, hlouběji a omezit to. Pouze na země podle článku 7 a vyloučit další země, protože tam je to příliš striktní pro ně. My tady máme problémy s důvěrou v soudní orgány, i nám to řekli ministři ze Záhřebu. Eh, eh, ta důvěra hm, v soudy, tak ta se neomezuje pouze na ty dvě země eh, podle toho postupu podle článku 7. Pokud orgán se rozhodne, že nebude do toho vstupovat, tak potřebujeme explicitně rozhodnutí toho vykonávajícího orgánu a také ochrana profesionálů, tedy různých profesí, novinářů a podobně. Navrhujeme, abychom se vyhnuli tomu deleting materials, protože to by se mohlo zneužít eh, ze strany providera. Soukromé firmy jako poskytovatele platform, internetu, ti by neměli být v první linii té obrany. My eh, víme, jak je to, ta jejich obrana, jejich klienti a podobně. Ale když s tím mluvíme, tak měli by mít možnost zvážit eh, to, že ta žádost je tedy eh, že je tedy nezákonná nebo špatná, takže potom by měli mít možnost požádat o další informace, než vůbec rozhodnou, anebo přímo to předat tomu vykonávajícímu orgánu důvody pro nevy, nevykonání té žádosti a mm, nevykonání tedy toho příkazu. To zahrnuje další prvky, které jsme převzali z evropského eh, příkazu, vyšetřovacího příkazu to je pro nás zásadní. Myslíme si, že případy elektronických důkazů, to je ten případ elektronických důkazů, to je takový zvláštní případ podle toho evropského eh, vyšetřovacího příkazu a v podstatě takže bychom měli zvážit, že budeme integrovat elektronické důkazy v rámec EIO toho evropského vyšetřovacího příkazu. Ještě závěrem možná ne tak kriticky, měli bychom opět tam zavést eh, termín kritická infrastruktura, což bude důvod nepřípustnosti. Máme i otazník, my jsme o tom diskutovali se soudcem Soudu pro lidská práva. Co se stane, když přípustnost důkazů v zemi vykonávající a v zemi, která chce mít ten, ty důkazy u sebe, tak eh, tam je to odlišné. V jednom státě je to přípustné, přípustný důkaz a v jiném ne. A možná bychom měli eh, předložit pozměňovací návrh a vyřešit to. Máme zde řízení podle článku 7, nedostatečná důvěra v soudy různých zemí, ano, a v tomto okamžiku máme na stole návrh, který těmto orgánům, které nemají takovou důvěru, tak my jim tady teď dáváme velice široká práva. A to si myslím, že bychom neměli dělat. Je třeba si to dvakrát promyslet. Takže není náhodou, že v některých zemích Eh, se ta data nachází v jedné, v jedné zemi, ta osoba, která je stíhaná třeba v jiné zemi, to je dost běžné. Třeba publika, vydavatel, vydavatel Axel Springl na Slovensku, to je v podstatě jediné nezávislé médium, které odešlo ze Slovenska. A Axel Springl, kde má ta data, kde ukládá, ne na Slovensko, ale mimo Slovensko. Takže já si nemyslím, že to je nějaká náhoda, proč to nemají na Slovensku. Takže to je třeba, proto je to třeba si to dvakrát promyslet. Floor goes to you representing ID. A ID. Děkuji, pane předsedo. Ano, já chci poděkovat paní zpravodajce i Stínovým za práci na eh, této agendě, která je velice technická a složitá, ale významná, protože má praktické důsledky, které mohou eh, se eh, týkat i našeho boje proti trestné činnosti. Eh, zde eh, návrh zpravodajky hodně mění návrh komise. Ta, ten návrh komise pro nás je lépe vyvážený a dáváme mu mm, přednost i pro různé kategorie trestné činnosti. Proto jsme mm, předložili 16 pozměňovacích návrhů s cílem zlepšit efektivitu tohoto nástroje, například změnit termíny jako uchovávání Eh, dát eh, a eh, tyto termíny pro uchovávání a zde i mm, je třeba vzít do úvahy i tu roztříštěnost soudních systémů. Zde existují velké rozdíly. I kolega z EPP zmínil některé důvody, takže já to nebudu opakovat, ale chci zúraznit, že je třeba věnovat pozornost té notifikaci, takže zde se to liší od původního návrhu a zde jde za rámec toho, co by bylo rozumné jde o to velice rychle mít možnost použít eh, data pro dané vyšetřování a zde je třeba nalézt proto kompromis, abychom mohli dát možnosti soudním orgánům, ale zároveň respektovat práva osob. Dále eh, eh, technologický pokrok a ochrana lidských práv. Hm, zde to se aplikuje v různých částech této zprávy a je třeba nalézt jednotné řešení pro oboje. I zde i mm, když jsme již o tom diskutovali předtím, tak my si myslíme, že je e, lepší postoj Evropské komise. To znamená, pokud jde o sankce, tam se hovoří o třech letech jako minimální e, výměře a pět let. E, to je paní zpravodajka, která chce toto zavést. Protože řada zemí potom by zůstala mimo tento nástroj kvůli tomu, že tam ty tresty jsou jiné za některé ty takzvané digitální trestné činy. Například 100 stalking, to se u nás trestá čtyřmi lety odnětí svobody a v Itálii a zde v podstatě to by mohlo uniknout eh, z této kategorie já mm, si myslím, že je třeba mít nástroj, který bude rychlý, ale který bude i efektivní. E, procedury musí garantovat práva všech osob, a to především těch dotčených, kterých se týká to řízení, respektive vyšetřování, ale nesmí zde existovat excesy. Například některé ty pozměňovací návrhy mají excesy, například e, e, příliš přemrštěné přehánění těch individuálních práv. Samozřejmě to by mohlo být na úkor efektivity pokud jde o e, poskytování a e, přípustnost těchto digitálních trestních činů, tre, de, e, přijímání, akceptaci těchto důkazů. Děkuji za GUE, paní Ernst. Myslím si, že nejde pouze o to, abychom co možná nejrychleji dokázali předávat data z A do B a byli přitom efektivní, jak to řekla má předřečnice. Já si myslím, že jde především o to, co tady, myslím, řekl kolega Zareňů, jde o otázku důvěry v této diskusi. Jak si můžeme mít jistí tím, do jaké míry si můžeme mít jistí tím, když se předávají data do jiných zemí, že budou dodržována základní práva těch osob, kterých se to týká, ta data, a nejde tady pouze o článek 7. Když se na to podíváme pozorněji, Eh, tak tady se to týká i procesu nesplnění povinnosti, dál k řízení podle článku 7, jak zdlouhavé to často je, jak neúspěšní v tom často jsme a nyní chceme používat tento nástroj. V zásadě chci říci, že na to pohlížím velice skepticky, na tento celý nástroj, na tu celou koncepci, ale pokud to již budeme chtít používat, a tady už se rýsuje ten kompromis, kterým asi půjdeme, pokud to chceme používat, tak musíme dobře dořešit otázku základních práv do všech podrobností. Nechci, abychom tady opětovně opakovali to, co ji řekli kolegové a kolegyně z Zelených a z Renew a také paní zpravodajka která řekla, že se domníváme, že by bylo hodné tady použít možná nějaký třístupňový scénář, celé eh, v kostce. Vidíte to již na našich pozměňovacích názorech, ten příchod z uchování tam jde o to, že má být zaslán poskytovateli služeb, který se neprodleně musí takto zachovat. Má to jistá omezení, jisté možnosti tam jsou pro toho poskytovatele služeb, že tedy může říct, že ten příkaz neprovede, ale jinak skutečně eh, Mm, se domnívám, že co se týče těch eh, production orders, těch příkazů k vytvoření, tady musíme rozlišovat mezi údaji eh, těch, eh, kteří si tady něco objednávají a tě, mezi těmi data for traffic a content data, to jsou tedy ta data o obsahu, data o přenášení, Production orders for subscriber data. Tady to má být zasláno jak tomu eh, prováděcímu orgánovi, orgánu, tak eh, tomu poskytovateli služeb a ten orgán, který to potom vykonává, sám musí rozhodnout. Ale pokud během určité doby rozhodnutí nepřijme, tak samozřejmě poskytovatel služeb musí mít možnost eh, zaslat ty požadované údaje. A ten velký rozdíl mezi traffic data a content data spočívá v tom, že ta content data má být doslána pouze tomu vykonává tomu orgánu, který to vykonává. Tady bychom měli mít více záruk, než jak je to naplánováno v návrhu zprávy. Výkonný orgán musí v každém případě rozhodnout, respektive opravdu se řečnice musí být možnost prověřit ten příkaz a pokud tam je nějaké porušení základních zpráv, tak musí mít možnost ten příkaz odmítnout. A my vidíme velké nebezpečí, pokud takový to úkol bude nějakým způsobem privatizován. A ještě poznámka, to se týká práv třetích eh, zemí či příslušníků třetích zemí. Zde bychom měli eh, jim věnovat ehm, větší pozornost. Snažíme se tedy zostřit tu povinnost koncentrace u tři, příslušníků třetích zemí, jak to bylo požadováno, je třeba to ještě doladit. Rozhodně chci říci, že nechceme mít nic jako nějakou evropskou verzi toho amerického cloud aktu. Tedy před námi ještě mnoho práce a je to velký, myslím, já si myslím, že nezdílím názdroj EPP a EKR a měli bychom si to ještě velice podrobně mezi stínovými zpravodaji prodiskutovat. Já navrhuji, abychom se také vyslechli stručnou připomínku ze strany komise, pokud má komise zájem, protože je určitě důležité si poslechnout také to, jak komise hodlá nám pomoci překonat připomínky a potíže, pokud je o toto téma. Takže prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych říci, že za komisi velice oceňujeme snahu parlamentu o to, abychom mohli pokročit v tomto tématu a za to, že ho berete vážně. Samozřejmě nakonec se musíme být jistí, že máme dobré řešení jak z hlediska účinnosti, tak z hlediska ochrany lidských práv. Chtěla bych tady zdůraznit pět nebo šest bodů. Za prvé, chtěla bych připomenout, že ve většině případů, o kterých hovoříme, v případě elektronických důkazů, o které žádají příslušné orgány, tak ve většině těchto případů uživatel, jehož data žádáme, je ve vydávajícím státě. Je to 94% případů podle statistik. Takže tyto případy můžeme považovat za případy vnitrostátní. A chtěla bych eh, poukázat na to, že to jsou situace odlišné od těch, kdy například je třeba provést domovní prohlídku v jiném členském státě, kdy tedy se využívají jiné nástroje, jako například Evropský vyšetřovací příkaz. Elektronické důkazy, o kterých tady hovoříme, se řídí jinými pravidly a podle jiné logiky, protože se to týká jednotného trhu. Za druhé, pokud je o oznamování a to diskusy o nastavení případného mechanismu, a o návrh řízení, která umožňuje přístup k elektronickým důkazům, tak bychom chtěli připomenout to, že jakékoliv mm, řešení, o kterém hovoříme, má usnadnit přístup k elektronickým důkazům a nikoli ho stížit. Takže bychom měli eh, mít na paměti to, že nechceme řešení, která budou komplikovanější a která budou vyžadovat ještě další eh, kontroly a ověřování než ty nástroje, které už máme k dispozici. Žádný z pozměňovacích návrhů předložených parlamentů nespochybňuje eh, lhůty, které tady navrhuje komise, pokud jde o eh, běžné případy, to znamená, to je ten, ta běžná lhůta deseti dnů. To vítáme. A samozřejmě ten systém musí také být proveditelný v rámci této lhůty. Pokud jde o návrhy, které navrhují omezení působnosti a e, upravit ty limity, případně vyloučit určité situace z působnosti tohoto nástroje, tak tady bychom chtěli varovat před přílišným omezováním působnosti. Pokud se tady snažíme e, vytvořit nástroj, který má přidanou hodnotu a který má situaci usnadnit, tak jakékoliv omezení působnosti bude znamenat to, že vyšetřování těch vyloučených případů bude obtížnější a může vést k beztrestnosti. Takže prosím na to pamatujme. Pokud jde o kategorie dat, tak tady bych ještě jednou chtěla připomenout to, jak důležité je z hlediska lidí v praxi zachovat jednoduchý způsob získání dat, které jsou potřebná, která jsou potřebná k identifikaci podezřelého. To je velice důležitý, pří, důležitý krok ve vyšetřování. A pokud toto bude příliš obtížné, tak to může hned na začátku to vyšetřování zastavit. A to tady se týká i dat o přístupu, tak jak to navrhuje komise. A v neposlední řadě to už není politický bod, ale spíše právní a týká se směrnice. Tady navrhujeme dva eh, nástroje v té eh, směrnici oddělené, a to z právních důvodů, z důvodu odlišného právního základu. Takže kdybychom to eh, vypustili ze směrnice a pře, pře, jak si, přeložili to do nařízení, tak by to vedlo k právním problémům. Za poslední rok pracujeme také na evropském systému pro digitální výměnu, tak aby eh, bylo možné elektronicky a zabezpečeným způsobem zajistit přenos eh, evropských vyšetřovacích příkazů, takže bychom samozřejmě rádi Evropskému parlamentu tento systém zabezpečené komunikace parlamentu představili, pokud je o to zájem. Jinak jsme samozřejmě vám k dispozici jsme připraveni spolupracovat se spoluzákonodárcem, tak abychom mohli dospět ke kompromisu, pokud jde o tento důležitý návrh. A teď bychom se ještě chtěli zeptat, jaké jsou plánované další kroky. Děkuji a dám slovo opět paní Sipl, aby to mohla uzavřít. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Zaprvé bych skutečně oceňovala, kdyby nám komise mohla odprezentovat ty zabezpečené kanály pro komunikaci, protože to je podle mého názoru velice důležité pro to, abychom mohli tento legislativní akt nastavit tak, aby v praxi fungoval. Ještě bych se vrátila k těm argumentům, které tady prezentovali stínoví zpravodaji. Když jsem si to vyslechla, nejenom ty návrhy, tak ty argumenty za nimi, tak je jasné, že tento eh, předpis je důležitý z technického hlediska, z právního hlediska, ale zároveň se dotýká velice citlivých záležitostí. Takže bych ještě jednou chtěla eh, poděkovat všem kolegům, kteří přistupovali k tomuto tématu v posledních měsících velice vážně. Některé frakce jsou proto, abychom tady měli velice posílené eh, oznamovací postupy s odkladným účinkem, včetně eh, příkazům k uchovávání dat, a které by se měly týkat všech kategorií dat. Já ale navrhuji, aby v rámci toho časového rámce, který navrhuje komise, eh, tady těch deseti dnů, ta data byla uchována či poskytnuta pouze v případě, že nebudou námi, tady v případě, kdy prostě nebude vyjádřena námitka. Některé frakce, dvě konkrétně, tady žádají, aby ten uh, příslušný orgán dožádaný musel se vyjádřit v každém případě, i kladně. Oznámený členský stát by podle některých měl eh, tedy mít možnost namítat něco, pokud jde o ta nejcitlivější data, ale ta by se každopádně měla eh, předat v rámci té rychlé lhůty. V případě, kdy jenom data se nacházejí v, jiným, v jiném členském státě, ale příslušný podezřelý v tom členském státě žádajícím, tak se jedná o vnitrostátní případ. Vzhledem k tomu, jak různorodé Eh, jsou tady názory, tak bych chtěla požad, požádat všechny kolegy stínové zpravodaje na další setkání, už dvě setkání tento měsíc. Proběhla, při, eh, přizvali jsme tam také právní službu naši, právní službu rady a také soudce Evropského soudního dvora. Naše právní služba potvrdila naše argumenty a také eh, to, že je možné, tak jak navrhujeme, se zbavit směrnice, a že je možné umožnit poskytovatelům služeb určit si právního zástupce v případě, že takový poskytovatel služeb nemá žádné zastoupení v Evropě. A to by bylo možné učinit prostřednictvím nařízení. Podle našeho názoru je to z právního hlediska v pořádku a právní základ to pokrývá, tedy článek 82, protože by to bylo jenom doplňkové opatření k tomuto nástroji. Navíc Soudce, kterého jsme přizvali na naše zasedání, jasně řekl, že ano, pokud jde o ty takzvané pouze vnitrostátní případy, tam je to v pořádku, nicméně orgány jiného členského státu a poskytovatelé služeb eh, se musí řídit zákony toho členského státu, kde subjekt dat žije. A je třeba samozřejmě zajistit dodržování eh, eh, základních práv na svém území. Z tohoto hlediska není až tak úplně jednoduché prostě opustit zásadu teritoriality. Musíme s tím tady dále pracovat. Je mi tady jasné, že několik frakcí žádá o to, aby eh, ten systém a mechanismus pro oznamování byl zvládnutelný pro všechny zúčastněné. Takže kolegy, kolegové a já a naše týmy se ještě několikrát setkáme na zasedání eh, stínových zpravodajů a technických zasedání. Začneme hned příští týden, tak abychom mohli dospět ke kompromisu a abychom ideálně mohli hlasovat v březnu. Vzhledem k tomu, že všichni chceme předložit nástroj, který bude z právního hlediska v pořádku a který bude zároveň prakticky použitelný a zároveň chceme zajistit ochranu základních práv, jsem si jistá, že pokud všichni budeme ochotní ke kompromisům, tak se nám podaří najít takové řešení, které budou moci mnozí z nás podpořit. Takže pracujme na tom dál v tomto parlamentu a samozřejmě zveme Evropskou komisi eh, k účasti na další meziinstitucionální jednání. A samozřejmě ještě jednou říkám, že pokud by nám komise mohla představit ty zabezpečené kanály komunikace, tak bychom to velice ocenili. Děkuji, paní Sipo, těšíme se na ten průlom, který od vás očekáváme co nejdříve. Už příští týden proběhnou technická zasedání, jak jste říkala. A už jenom ta možnost, že bychom hlasovali v březnu, to by byla skvělá zpráva vzhledem k tomu, že tento eh, toto téma je velice eh, kontroverzní. Ale samozřejmě je potřeba, aby to bylo z právního hlediska všechno v pořádku podle navrhovaného právního základu. To je článek 82. To schvaluje i právní služba parlamentu. To je potřeba proto, abychom to mohli skutečně již celé zprůchodnit. Teď máme před sebou ještě téma, která se týká drog, ale musím říct si, že hned od začátku máme spoždění. Je to asi z dobrého důvodu. Protože jsme se pokusili sem vtlačit do jednoho bodu, hned prvního na pořadu jednání, hned tři rozpravy. Týkalo se to těch dohod, to je ten důvod, proč máme spoždění. A teď si vyslechneme odborníky na drogovou tematiku. Chtěl bych připomenout, že v Lisabonu, do Lisabonu, do agentury, která se zabývá drogami, v roce 2019 se vydala delegace výboru Libe. Vyslechli jsme si tam také zprávu paní Katariny Kiniči, naší kolegyně, která byla vedoucí této delegace. A slyšeli jsme velice znepokojivé zprávy o tom, že z Evropy, Evropské unie se stává taková velká továrna na dovoz, ale i výrobu drog. Takže se velice těšíme na to, co nám řeknou naši eh, hosté. Máme tady pana Alexise Guzdíla, který je ředitelem Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogové závislosti. Vítáme vás. A pana Vila van Gemerta, který je zástupcem výkonného ředitele Europolu. Vyslechněme si jejich prezentace a poté asi dáme slovo koordinátorům na diskusi. Ale prosím, zkusme pamatovat na to, že budeme hlasovat. Takže v 11.45 tady budeme mít mnohem více účastníků. Můžeme přeložit to hlasování až na konec dnešního programu, do 12 hodin. Téhle to být nemůže, ale je to důležité hlasování, hlasování zprávy eh, naší kolegyně, paní Volas, protože určitě, by, určitě bychom tady neměli přistoupit k hlasování déle než ve 12, určitě by nebylo dobré, kdybychom nechali naše kolegy, kteří přijdou jenom na hlasování, čekat. Takže prosím, pan Alexis deal. děkujeme mnohokrát, že jste mezi nás přišel a těšíme se na vaši prezentaci. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dámy a pánové, je mi velkým potěšením, že tu mohu být mezi vámi opět. Je to společná zpráva, kterou jsme zveřejnili společně s Europolem a společně s kolegou tady bych chtěl poděkovat veškerým kolegům v rámci našeho ředitelství v Europolu za skvělou spolupráci. Cílem naší zprávy je poskytnout eh, strategickou analýzu a konkrétní doporučení a tuto zprávu vydáváme každé tři roky. Prosím o prezentaci První eh, téma, kterému se věnujeme, je to, že drogy jsou stále více globálním problémem a také problémem digitálním. Druhý důležitý bod naší zprávy je ten, že v tuto chvíli všechny drogy, se kterými jsme se kdy v Evropské unii setkali, jsou stále dostupnější. Pokud tady, tady je jedno klíčové sdělení, které bychom vám chtěli předat a které má dopad na tvorbu politiky, je tak je to to, že nikdy tady nebylo tolik dostupných drog, ať už přírodních nebo syntetických a velice čistých přitom. Navíc se e, nabízejí buď za stále stejnou cenu nebo levněji než dříve. A je tady jedna novinka, jeden trend, který jsme ve stejné míře nepozorovali třeba před pěti lety, a to je stále se zvyšující problém s násilím a korupcí, který souvisí s drogami. Jenom abych vám připomněl, loni došlo k vraždě novináře v Nizozemsku. Existují některé členské státy, kde dochází k bojům a konfliktům mezi eh, organizovanými gengy, které využívají bomby nebo jiné typy útoků, což je věc, která dříve, eh, kterou jsme si dříve spojovali spíše se Střední Amerikou a teď už k tomu dochází i v Evropské unii. A je tedy důležité, aby Evropská unie jako celek a jednotlivé členské státy také přijeli nezbytná opatření. Je to důležité i proto, že v Evropské unii za posledních 25 let jsme se snažili k drogám přistupovat vyváženě. Tedy, že jsme investovali do akcí v oblasti veřejného zdraví, tedy snižování poptávky a zároveň se snažíme snižovat nabídku. Ale výzva pro nás v dnešní době je taková, že organizované gengy a násilí e, se rozšiřují. Musíme být tedy opatření a musíme e, opatření pardon, a zajistit, že uděláme více, že budeme využívat již osvědčené postupy a také, že budeme postupovat v souladu se základními právami a svobodami a hodnotami EU. Několik slov o dopadech eh, trhu s drogami a o těch hlavních hnacích silách. Díváme se na to holisticky, systémově. Nejdříve v naší zprávě hovoříme o tom, co vlastně usnadňuje trh s drogami a také některé dopady. Můj kolega Vim vám potom podrobněji odprezentuje některé klíčové body, která se, které se týkají těchto záležitostí. Já bych vám chtěl sdělit to, co je na dalším slajdu, a sice, jaký je do, finanční dopad trhu s drogami. Existují různé metody, jak vypočítat vlastně hodnotu trhu s drogami v Evropě. My jsme vycházeli z dat, která máme k dispozici a která se týkají eh, užívání drog. Víme, že je to samozřejmě podhodnocené, ale je to založeno na datech a důkazech, která jsme nazbírali v Evropě. To znamená, že ta odhadovaná hodnota je 30 miliard eur každoročně. To je tedy velikost maloobchodního trhu, řekněme, a to je pouze tady náš odhad, takže si umíme asi představit, že tyto zisky z prodeje drog se potom znovu investují zpět do dalších typů závažné organizované trestné činnosti, včetně teroristické činnosti, která přímo nebo nepřímo souvisí s drogami. Pokud jde o dopady trhu s drogami. Zaprvé jsou tady tedy pojítka s širší trestnou činností a teroristickou činností a potom máme ještě další zprávu k dispozici, která toto, tuto naši analýzu podporuje. Dále je tady eh, újma, která vzniká jednotlivcům, rodinám a společenství. Jsou tady dopady na negativní ekonomiku a korupce a samozřejmě také tlak na veřejné instituce pokud jde o to, jaká je situace v Evropě a dopady na příslušné orgány, máme tady podrobnější analýzu. Je tady velký tlak na veřejné instituce, pokud jde o korupci a boj s tímto zločinem. Tento tlak se stále navyšuje za posledních 25 let. Teď jednotlivé typy látek. Teď tady konopí a kanabi, kanabidoidy. To je největší trh v Evropě pokud jde o drogy. Je tady celá řada inovací a diverzifikací produktů. A pro ty z vás, kteří tady byli přítomni během naší prezentace již před dvěma lety, tak bych vám chtěl připomenout, že před dvěma lety se vám eh, tady prezentoval nové produkty, které se vyvíjely ve Spojených státech, v těch státech, kde se eh, legalizovaly tyto typy drog pro rekreační užití. A já jsem tehdy říkal, že můžeme očekávat, že tyto produkty se nám samozřejmě dostanou eh, nelegálně i do EU. A v nedávné době jsme v EU nalezli již tyto eh, náboje do elektronických cigaret z USA s těmito látkami, které se tedy vyrábějí eh, v USA a ty eh, náplně obsahovaly 70 až 90 90% koncentrace těchto kanabinoidů. Takže je třeba se na to připravit. A jak říkal pan předseda na úvod, je třeba se vyrovnat s tím, že eh, Evropa se stává předním výrobcem konopí a látek z něho a je třeba se také připravit na důsledky, které to přináší, i pokud je o pěstírny konopí. Samozřejmě to potom ještě více souvisí s výrobou nových syntetických látek na území EU. Heroin a další opiáty. To je stále ještě nejproblematičtější droga, skupina drog, pokud jde o zdravotní problémy a následky eh, společenské náklady, které to přináší. Největší výzvy souvisejí s eh, kontrolou eh, chemických prekurzorů. A samozřejmě tady to také souvisí s tím, že se mění postupy organizovaných skupin a je tady stále důležitější kontrolovat využití kontejnerů a velkých zásilek. Samozřejmě nemůžeme eh, přerušit ty pašerácké stezky, především z Ázie, ale naopak také eh, vznikají nové trasy, především komerční, především prostřednictvím nové hedvábné stezky, kterou podporuje Čína. Eh, velice často přicházejí ty zásilky po železnici či po moři. A v tuto chvíli tedy, eh, pokud jde o přístavy, je do velké míry zodpovědnost na čínských firmách. A tady bychom chtěli zdůraznit také, že je třeba užší spolupráce, především pokud jde o kontroly. Teď kokain. Někteří z vás asi slyšeli, že v nedávných letech došlo k velkému nárůstu počtu eh, pašeráckých stezek a jejich změně. Především pokud je o přístav Rotterdam a přístav v Antr- Antwerpách. Nedávno jsme zabavili 20 tun kokainu jenom v Antwerpách a dalších 50 tun, které jsme zadrželi v Antwerpách také. Dochází tedy k nárůstu počtu zabavených zásilek všude, ale ačkoliv před čtyři lety jsme nejvíce kokainu směřujícího do Evropy zachytávali ve Španělsku, tak teď už se zdá, že se eh, největší část z nich přesunula do přístavu v Antwerpách. Severní Afrika se také stává novým transitním eh, regionem, především pokud jde o Maroko. A je to tedy kvůli tomu, že v Nizozemsku a v Belgii má stále, eh, mají stále větší vliv gengy Eh, organizované gengy, které začínají využívat některá místa v Maroku jako uzel, ze kterého potom zásilky posílají do Evropy. Když hovoříme o dopadech na veřejné zdraví u kokainu, tak eh, dochází k stále větší dostupnosti kokainu. Ale naopak se zatím nezdá, že by narůstal počet žádostí o léčbu závislosti na kokainu ve veřejných programech. V celé řadě měst, včetně Bruselu, naopak dochází k nárůstu konzumace kraku, což dříve tak nebývalo. V tuto chvíli už tady máme prvotní informace o tom, že se situace mění, že tedy nejde už o klasický kokain, tak jak se dříve konzumoval, ale také krak kokain. Teď amfetaminy a metamfetaminy, MDMA, také extáze, mimo jiné. Tady vidíte na mapě, jak se šíří ta výrobní místa v roce 2015 kolega z Europolu se potom k tomu vyjádří z operačního provozního hlediska. Ale vidíte, jak se šíří ta lokalizace z těch původních výrobních míst. V některých případech se dostává daleko za hranice těch původních výrobních míst před 10 až 15 lety. A tady bych chtěl zdůraznit, jednu věc a měl jsem také možnost to projednávat s kolegy z USA před pár týdny. Například v Nizozemsku jsme si zajistili velké, velkou laboratoř, kde se vyráběly metanfetaminy a kde byly zapojeny do toho procesu také mexické kartely. A do budoucna se to jistě vyžádá užší spolupráce a více akcí na celoevropské úrovni. Organizované gengy možná začínají v tuto chvíli považovat Evropu za jedno ze svých budoucích teritorií zájmu. Nové psychoaktivní látky. Na dalším slajdu uvidíte ty tučné tečky, to jsou nové látky, které jsme zachytili na evropském trhu v roce 2018. A v dnešní době to, to je tedy čerstvá informace. V dnešním době celkové, celkový počet těchto látek, eh, který monitorujeme v Evropě, je 780. Teď mi dovolte, abych to uzavřel, abych se držel časového limitu. Myslím si, že v tuto chvíli je to skutečně takové, eh, takový alarm, který nás nutí spozornět Protože v tuto chvíli Rada, Komise i parlament se chystají projednávat jak vyhodnocení stávající evropské strategie, a také budou pracovat na eh, schválení nové strategie EU pro drogy. Je třeba zvážit holistický přístup. Tato data vám ukazují mnohé. A to je takové eh, hlavní sdělení od eh, ředitelky Europolu a z mé strany, když jsme vypracovali tuto zprávu, že skutečně je na čase se probrat. Máme tady nové drogy, které zatím se ještě ani nedostaly do top ten těch nejčastějších drog, které zmiňujeme na našich stávajících uh, seznamech. Je to taková časovaná bomba, která nám tiká v rukou. Takže nemůžeme usnout na vavřínech a musíme začít konat. To je klíčová věc, především pokud teď hovoříme také o dalším víceletém finančním rámci a politických prioritách. Je třeba zajistit, aby drogy skutečně, abychom drogám věnovali tu pozornost, kterou si zaslouží. Protože je to veliká, veliké riziko pro veřejné zdraví, ale také pro bezpečnost. A jedna z velkých výzev spočívá v tom, že vzhledem k tomu, jaké máme portfolio pro intervence, které se vyvinuly za posledních 20 let v EU, protože jsme se věnovali především epidemii heroinu, tak máme za to, že jiné drogy nejsou problém, ale je to přesně naopak. Především pokud jde o dostupnost, stále větší dostupnost a nízkou cenu. A poslední moje sdělení je takové, že nemůžeme v tuto chvíli říci, že ještě nemáme epidemii Eh, fentanylu, tak jako v USA, ale eh, v loňském roce bylo 72 tisíc úmrtí, která souvisela v USA s předávkováním. Takže pokud se budeme nadále tvářit, že se nic neděje, tak možná potom ta nová epidemie přijde a zareagujeme na ní pozdě. Máme tady celou řadu partnerů, Europol, EMCDDA a tak dále, ale to riziko už tady dnes je a je třeba, abychom skutečně naléhavě začali něco dělat. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji, pane Kostele, děkuji za prezentaci a teď nás čeká prezentace pana ředitele Europolu, ale ta bude muset být kratší, protože máme zde naplánované hlasování. Takže prosím k věci. A poté ještě členové budou mít zájem o slovo. Děkuji, děkuji, že jste mě pozvali. Zde, že e MCDDA eh, může prezentovat spolupráci eh, mezi agenturami. Eh, to, co řekl Alexis, tak je jasné, že je třeba efektivně bojovat proti obchodování s drogami to platí pro Europol i orgány činné v trestním řízení, aby si uvědomili, že trhy ovládly eh, národní organizované zločinecké skupiny. My v posledních letech jsme se snažili zintenzivnit náš boj proti mezinárodním drogovým trestným činům a tomu věnujeme speciální pozornost, ale jak zde vidíte, je třeba udělat více. Na tomto slajdu, jak řekl již Alexis, vidíte přístup, drivery, jaké jsou ty klíčové faktory, eh, a eh, já se na to podívám ale z pohledu mm, našeho orgánu, eh, jak, vypadá, jak vypadají změny organizovaného zločinu, jak organizovaný zločin využívá technologie a jak my můžeme efektivně na toto zareagovat. Tento slide také, ten se týká dopadu na trhy. Zde bych se zaměřil na vývoj organizovaného zločinu a jeho strategie a co to znamená pro efektivní reakci. Zmíním některé země, ale i to zmínil Alexis, je to celoevropský globální problém. v tato zpráva eh, z našeho pohledu chce sdělit následující především. Musím zdůraznit, že organizovaný zločin podle našeho soudu je obrovským rizikem pro členské státy a jejich bezpečnost. I eh, naše eh, revize ta, která vyhodnocuje riziko těchto skupin, tak eh, dospěla k závěru, že, se, že jsou mezinárodního charakteru, že infiltrují do vlád, do podnikatelské sféry a to také se dočtete tedy v naší zprávě. A, takže obchodování s drogami má v rukou organizovaný zločin, je to pro ně hlavní zdroj eh, příjmu, eh, tento drogový trh v Evropě či globální trh Jenom abyste viděli dva obrázky, jaký je vývoj takže naše, z našich operací. Před deseti lety v Nizozemsku tehdy to bylo velice sofistikované, eh, sofistikovaná výroba eh, umělých drog, ale vidíte, v roce 2020 nebo 2019 to vypadá takto. To je skutečný průmysl, který generuje velké zisky, což je vážné riziko pro naši společnost. A i u syntetických drog, tak i tam v Nizozemsku byla vydána studie, která říká, že konečný výrobek je, představuje asi 19 miliard euro. To je ta finální spotřeba. Bez ohledu na to, ta čísla, tak mm, zisky, které vydělává organizovaný zločin, tím, že i jak si e, infiltrují do legitimního podnikání, tak to ještě podporuje korupci. Takže teď, abych vám vyjasnil, ty organizované skupiny, e, ty, to jsou skupiny, které nejenom jsou napojeny na drogy, ale i na obchodování se zbraněmi, migrantů, e, padělky či obchodování s nezákonným odpadem. Třeba používají dostupnou infrastrukturu, kterou mají a tyto organizované skupiny mají pod kontrolou celý řetězec dodávek kokainu až po výrobu, až po finální trh. A Dále, je to organizovaný zločin mafiánského typu, tedy mají podobnou strukturu jako mafie, jasná hierarchie. I nedávno eh, se zapojili do praní peněz a dalších eh, forem trestné činnosti. Ale další kriminální skupiny, jak řekl kolega, mimo EU, tak ty také mají na nás velký dopad. Mimo jiné bych zmínil Kolumbice, Čilany, eh, Mexikance, Číňany, Nigerice, ale i marocké organizované skupiny, které také operují na naší půdě. A potom eh, i eh, násilí, které páchají, to je často spojeno právě s obchodováním s drogami. Jak jsme již slyšeli v úvodu, i dokonce bombové útoky v Belgii, ve Švédsku, v Nězozemsku. To jsou konkrétní příklady. Jenom další číslo no, ve Švédsku v roce 2019, tak tam 314 eh, eh, případů střelby a bombové útoky, kde mm, bylo to více než 20 lidí, 70 zraněných a všechno propojeno s drogovým zločinem. Je zde dalka, další riziko. Je to infiltrace do veřejného státního sektoru, podnikatelských kruhů, to znamená snaha ovlivňovat rozhodování, což znamená zvýšenou korupci. Průměr eh, na, mm, průměr na ne, mm, Eh, oni zaplatí průměrně tedy celníkovi 250 eh, tisíc euro. Eh, například to jsou schopni zaplatit za tu kontrolu jednu. A další věc, kterou se vidíte, technologie, inovace, zločinecké organizace úspěšně fungují na internetu, kde hledají klienty a mm, má dvě třetiny Eh, darknetu eh, jsou eh, s tím spojeny, podle nás. Tady je těžké to vyšetřovat a proto jsme vytvořili darknetový tým, který hm, podporuje členské státy a prohledává tedy hm, hm, počítačové prostředí po celém světě. Vy hodně tady diskutujete o právním rámci, ale důležitým nástrojem těch zločinců jsou nové technologie a především to eh, šifrování, ty, to hodně používají a proto my se snažíme i mít, eh, my mm, za podpory Evropské komise pracujeme na dešifrovacích prostředcích. Eh, dále jsou zde geografické oblasti, které se utvářejí a které jsou takovým hubem pro jejich činnost Eh, ať jde o výrobu, obchodování nebo environmentální trestné činy. Když se podíváme na drogy konkrétně, tak i mm, samozřejmě Jižní Amerika, ale i Balkán. 60% eh, kokainu se vyrábí v Kolumbii podle nás a je určeno tedy 60% na evropský trh a 90% zásilek z Brazílie jde do Evropy. A Jaká by mohla být naše reakce? Jaké jsou dopady pro eh, naši činnost? Abych se vrátil k úvodu, podporujeme členské státy eh, při jejich vyšetřováních, eh, jim pomáháme s operacemi Eh, velkého rozměru a eh, proto máme i od roku 2018 na to pracovní skupinu. Cílem je pomáhat vyšetřování konkrétních osob a i zločineckých organizací, což, které jsou velice rizikové. Jde o to i zvýšit míru konfiskací jejich zisku A prvním výsledkem takového cíleného vyšetřování od eh, zavedení v roce 2018 je, že my jsme s členskými státy vytvořili 24 operativních pracovních skupin Task Forces a mm, mm, skutečně se snažíme zaměřit na ty velké ryby, které tahají za nitky v Evropě. Mm, pod, musíme podporovat mezinárodní spolupráci a musíme se zaměřit na klíčové oblasti našeho zájmu a i zintenzivnit spolupráci s neevropskými zeměmi. Balkánský kartel například, ten velice zde my úzce spolupracujeme se Spojenými státy, aby náhodou toto ze Spojených států přes, se nestala nová trasa eh, v Evropě z tohoto dále. Eh, musíme i lépe eh, komunikovat. Proto jsme přijeli strategii, kde se snažíme eh, eh, posílit tedy naši akceschopnost a podporovat ty eh, <clears throat> orgány v členských státech. Také musíme posílit i konfiskace, míru konfiskací zisku z trestné činnosti, výnosu, méně než 5% podle nás, je to zatím, dokonce někdo říká, jenom 1% těch výnosů eh, propadne, se skonfiskuje, takže to je třeba posílit. A stávající legislativa v členských státech se musí harmonizovat, abychom mohli reagovat, eh, konfiskovat. A praní peněz tady eh, my na Europolu máme centrum, které podporuje vyšetřování hospodářské trestné činnosti a praní peněz v členských státech. A naposledy ještě musíme pracovat na naší strategii, nejenom jako mm, z pohledu tady policejního, ale i z pohledu politického v EU my eh, budeme nadále pracovat na těch rozsáhlých operacích, eh, jak si tam, kde existuje velké riziko, že to, se to může přelít do jiných forem trestné činnosti. Když se podíváte na výsledky, třeba ten environmentální dopad eh, z výroby syntetických drog, tak jenom od roku 2015 více než 900 skládek, nelegálních skládek tohoto odpadu, což má velký dopad na eh, občany. A ještě i Alexis to zmínil, to je apel na eh, akceschopnost. Musíme jednat a eh, budeme připraveni vás podporovat v tomto boji proti drogám, organizovaném zločinu. Takže Nejprve koordinátoři. Prosím, přímé otázky, cílené otázky k věci, pokud možno, protože máme zde i seznam dalších členů, kteří také chtějí slovo a mají právo na to. Takže prosím. Takže mm, děkuji. Budu velice stručný. Já chci poděkovat řečníkům eh, za velice významnou zprávu. Ano, to je takový apel, eh, protože 30 miliard eh, euro ročně to je ta mm, od, mm, odhadovaná hodnota, takže naší prioritou v Evropě, ale i pro členské státy musí být s tím, co udělat. Vy jste zmínili, Zúraznili, že tam, kde je nutné zvýšit spolupráci, tak je třeba to udělat. Dvě otázky. Výroba kokainu v Jižní, v Jižní Americe a heroin v Afganistánu. Historicky eh, to bylo na, vyši, na vysoké úrovni eh, a naše úsilí spolupracovat eh, zatím ale je neúspěšné v tomto. Moje první otázka, jak můžeme efektivněji toto řešit i prostřednictvím zahraniční politiky. Druhá otázka. Eh, úspěch eh, našeho boje proti digitalizovanému trhu s drogami, tak to bude hodně se opírat o naši schopnost identifikovat nové technologie a nástroje. Moje otázka je, jaká opatření potřebujeme naléhavě, nejvíce naléhavě a jak eh, vyhodnocujete náš stávající systém spolupráce. Děkuji. Paní Sipl, stručně. Děkuji. Jak již bylo řečeno na začátku, jste my když máme zprávu, tak já se zaměřím na e, takové spíš detaily. Samozřejmě máme problém, protože li, lidi mají rádi drogy. Začnou alkoholem, prostě e, lidem se to líbí, jinak by nebyl trh. Hm, problém začne, když ty drogy jsou nelegální. To neznamená, že já bych chtěla, aby se staly legálními, ale máme zde prostě problém. Když vy hovoříte o konopí, víme, že pro některé lidi je to e, prospěšné pro léčbu, třeba e, pro lidi s rakovinou, e, takže to je dobrá podpora chemoterapie. Ale vy jste zmínil i environmentální škody. Co s tím míníte konkrétně? přímo eh, to se týká užívání heroinu. Ne všechny eh, země si uvědomují, že se dochází k nárůstu, jaké jsou toho důsledky. Vím, že máme zprávy, například, že v Německu i v, v některých regionech ve vodách, ve vodě, jak si dochází ke zvyšování hladiny, která ukazuje, že se zvyšuje užívání heroinu. A tím se také zabýváte? a e, jste v kontaktu se příslušnými orgány, pokud jde o heroin a kokain, tak říkáte, že teď e, více používají se kontejnery a i znáte konkrétně, jak a co se používá. Takže já se ptám, bude to ovlivňovat i činnost celníků, když kontrolují kontejnery? A máte vůbec nějakou možnost, pokud jde o syntetické drogy, kde samozřejmě Evropská unie je hlavním producentem, takže jaké informace musíte mít, abychom věděli, na kterých místech se tyto drogy vyrábí a jakou pomoc byste potřebovali v efektivním boji. Děkuji, paní Intveld. Ne, tak Mm, takže za Rinu, paní Parsa Tungvas, děkuji. Aspoň na jednom místě jsme byli schopni detekovat mladé lidi v organizovaném zločinu, drogovém zločinu, kteří se tedy eh, chovají způsobem, jako kdyby eh, byli součástí komory. Takže já se ptám ale teď na zdraví. Já nechápu počet mrtvých spojených s užíváním drogy, pokud se nebydím, vy jste eh, to citovali v Evropě a jinde. Takže já bych ráda ještě, abyste to upřesnili. Víme, jaký je dopad eh, nebo výskyt tohoto problém syntetických eh, tedy drog a s tím spojené psychologické nebo, nebo psychiatrické diagnózy. Takže tato otázka zatím se skrývá, protože rodiny to skrývají, protože nevědí korektně, jak to udělat, jak to zvládnout. A za třetí, nové látky, které jste uvedli, tak já se ptám potenciálně, které jsou nejvíce smrtelné a jak pomoci k tomu, aby to veřejnost věděla. Děkuji, děkuji. Paní Brickmont nyní za zelené. Děkuji za vaši prezentaci a za informace, zajímavé informace. E, samozřejmě vidíme, že tady situace v terénu se stále zhoršuje. A co se tohoto týče, já bych se ráda vrátila k tomu, co jste říkal. Vy jste říkali, že e, tady máme Amsterdam, který je takovou mm, počnou, e, respektive a také Maroko, takové překladiště, se k tomu spojí veškeré kriminalita, násilí a další negativní fenomény, korupce, pracovníci, kteří jsou placení za to, že zavírají oči před skutečnou situací a samozřejmě i jistí politikové jsou v podstatě komplici, nezletilí od 11 do 14 letí, kteří jsou používáni eh, proto, aby například dělali dílery, má to veškeré ty negativní dopady, například, že nechodí do školy a tak dále. Dále to také vede ke konfliktům v určitých společenstvích, takže jste nám nadnesl, že ten problém je skutečně velice globální, globální, komplexní. Pak jsou tady ty kartely, kteří se zaměřují na distribuci drog. Eh, a já se ptám, jaký, co byste si představili, jak bychom měli mm, pracovat, nejenom tady na Evropské komisi, ale jak se věnovat mladým lidem, školní docházce, na soudní a policejní úrovni, jaká doporučení byste měl pro členské státy, jaké technické prostředky, lidské zdroje by měly mít, proto aby mohli pracovat přímo v terénu, aby mohli posílit kontroly to je také jeden problém, že ty kontroly jsou nedostačující, protože na to není dostatek prostředků. Děkuji. Děkuji, teď už má slovo ID, pokud někdo je ochoten se vyjádřit. Není tomu tak. EKR? Taky ne? Ne? Dobře, co tedy GUE? Je tu někdo? Tak prosím, paní Paparakis. Excuse me, Avranidis, Avranidis. Ne, ohlouvám se, pan Avranidis. I παρουσίαση για άλλη fora, φορά ήταν Děkuji. Děkuji vám za prezentace, byla skutečně mimořádná a velice užitečná. Dříve než eh, položím svou jedinou otázku, tak bych rád poukázal na jednu záležitost. Lidé, kteří jsou závislí na drogách, Eh, proto vlastně existuje ten trh eh, s drogami, protože lidé jsou závislí. Proto nemůžeme hovořit eh, pouze o boji proti těm drogám, proti těm látkám neboť mnoho drogově závislých je schopno například i pít alkohol nebo i benzín, aby svou závislost nějakým způsobem utěžili. Tady nejde pouze o ty drogy a tyto látky, ale měli bychom si věnovat skutečným příčinám toho, proč si člověk zvolí takovou tou cestou závislosti, proč eh, konzumuje takovéto látky, eh, což vede ke, ke smrti. Mm, takže potřebujeme nějakou jednotnou strategii na úrovni Evropské unie, aby ta časová bomba, o které jste hovořil ve své prezentaci, mohla být nějakým způsobem zneškodněna. Dále bych rád věděl, kolik přesně se nelegálně vyrábí drog v Evropské unii ve srovnání s celosvětovou produkcí. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Poprosil bych všechny, aby se vyjadřovali stručně, protože už se tady zaledňuje sál, protože se chystáme hlasovat. Takže nejdřív ještě dám slovo zbývajícím kolegům a potom krátce ještě zpět našim řečníkům, aby mohli zareagovat. Prosím, pan Lenas. Ano, děkuji, pane předsedo. Velice rád vidím, že sem přichází tolik lidí, kteří jistě se zajímají o tak důležité téma, jako jsou drogy v Evropě. Z eh, nizozemského eh, pohledu mohu říci, že sice obvykle bývám rád, když Nizozemsko Eh, se nachází na špičce nějakých světových žebříčků, ale bohužel eh, se zdá, že pokud jde o drogy, tak se nám to bohužel eh, daří obvykle. Dokonce 247krát se nám podařilo dostat se na první příčky nějakého žebříčku, pokud jde o drogy a na to samozřejmě hrdý nejsem. Jsou tady nové psychoaktivní látky, nové typy zasílání, ať už je to poštou balíčka a tak dále. Mnohokrát děkuji všem, tedy oběma pozvaným řečníkům za to, že to tady zmínili. Je to důležité o tom hovořit, především vzhledem k tomu, že v Nizozemsku některé eh, politické strany navrhují, že už bychom vůbec neměli řešit kriminalitu, která souvisluje, eh, souvisí s mm, drogami a že bychom místo toho měli jenom regulovat trh, tedy v podstatě de facto legalizovat všechny tyto látky. Chci se zeptat, tedy jaký by byl podle vašeho názoru dopad takové politiky, pokud bychom ji v Nizozemsku tež skutečně zavedli. Pokud by se tady jede, jeden se 27 členských států rozhodl legalizovat tvrdé drogy. Co by to znamenalo pro celou Evropskou unii z hlediska přeshraničního, když ostatních 26 členských států by se nadále snažilo bojovat proti eh, drogové kriminalitě? Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, děkuji vám za tuto velice důležitou zprávu. Říká se tam, že jeden z nejdůležitějších projevů drogového trhu je násilí a vraždy. A to bohužel pozorujeme v řadě našich členských států, jak jste říkali. Mladí lidé přicházejí o život právě kvůli tomuto množícímu se násilí už máme k dispozici i informace o tom pojítku mezi eh, zvyšujícím se počtem vražd a nelegálními drogami a trhem s drogami. V tuto chvíli se ale mm, systematicky nezbírají data o tomto tématu. Pouze 10 z 28 členských států například systematicky připravuje data k tomuto tématu a to mi působí veliké obavy protože to zjevně eh, bude nesnadňovat naše úsilí bojovat proti tomu. Takže se chci zeptat, jak vy se chcete vyrovnat s tímto nedostatkem srovnatelných dat v EU? A dvě další otázky. Jaká opatření, a na to se ptali i ostatní kolegové, jaká opatření podle vašeho názoru by byla nejdůležitější při boji s organizovanou trestnou činností? A můžete nám prosím říct se více o více agenturním partnerství, o kterém jste hovořili v kapitole, kde se mluví o operativních reakcích. Děkuji. Paní Intveld, vy jste se vzdala před chvílí svého řeči, své řečnické doby a teď vidím, že se znovu hlásíte. 30 vteřin, prosím. Ano, chtěla bych stručně zareagovat na to, co tady říkal pan kolega Leinarts, když tady eh, v podstatě jsem přesunul nějakou nizozemskou vnitrostátní politickou debatu. Já nechci eh, tady eh, mluvit o tom, jak on prezentoval snahu naší politické strany. My chceme jenom ukončit tu nesmyslnou válku s drogami. Chcem, samozřejmě nám záleží na zdraví eh, lidí, chceme ukončit násilí, které souvisí s, boji, s bojem gengů a chceme ukončit nezákonné ukládání toxického odpadu do přírody. Dobře, vyjadřila jste se. Teď se vrátíme sem zpět k našim řečníkům a poprosím vás, abyste opravdu se co nejvíce vynasnažili odpovědět na ty konkrétní dotazy, které zazněly, ale prosím pamatujte na to, že bychom už teď měli hlasovat. Zazněla tady řada dotazů a já se tedy pokusím odpovědět na některé z nich a pokusím se ještě na vás obrátit písemně a pokusíme se odpovědět bilaterálně pokud budete mít zájem. Děkuji vám mnohokrát za váš zájem o tuto věc. Je zjevné, že někteří z vás si zprávu skutečně přečetli, což je skvělé. Začnu tím, co říkal pan Peters. Řekl bych, že pokud jde o provozní perspektivu, tak k tomu se vyjádří kolega z Europolu, ale musíme jistě posílit spolupráci a musíme nadále sbírat důkazy Existují konkrétní programy, které se netýkají jenom kokainu, ale také heroinu a jiných látek kde existuje spolupráce v rámci EU a také mezi EU a USA. Například je to program uh, Signature, který se týká heroinu, kokainu a syntetických drog. drog. Je to velice důležité, především proto, že je pro nás zásadní, abychom pochopili ty procesy, ale nejenom ty drogy samotné, ale také prekurzory a preprekurzory, abychom mohli tu problematiku řešit systematicky, nejenom se zaměřovat na ten finální produkt. Otázky paní Sipl. Řada otázek, jenom málo odpovědí. Za prvé, pokud jde o výrobu konopí a syntetických drog a extáze v EU, tak jak říkal kolega, z toho vzniká celá e, velké množství odpadu při té výrobě. A samozřejmě tento odpad se zcela nelegálně vyhazuje do přírody a to samozřejmě působí ekologický dopad a náklady pro společnost, která to potom musí řešit a uklízet. Dále se tady už hovořilo o epidemiologii eh, odpadních vod, o to zda to zkoumáme. Odpověď je ano, sbíráme statistiky a data, která se týkají odpadních vod a obsahu látek v nich. Je to důležitý nástroj. Je důležité vědět, jak a kde se nám mění spotřeba. Není to indikátor, který je možné používat sám o sobě, ale my děláme něco, mm, čemu říkáme průřezová analýza, vči, zapracováváme tam tady data i o počtu zabavených zásilek a tak dále. Takže tu situaci případně můžeme analyzovat ještě předtím, než se nám v praxi nějak zásadně projeví změna v spotřebě. Řekl bych, že v loňském roce došlo k 58 k zachycení 58 nových psychoaktivních látek na evropském trhu, což je jedna týdně. A to mluvíme jenom o nových látkách, protože celkově společně s těmi látkami, které se objevili před dvěma, třemi lety, tak celkově jich je 780. A v roce 2018 370 z nich se nám opakovaně znovu vyskytlo na evropském trhu. Zazněla tady otázka ohledně počtu úmrtí, která souvisejí eh, s drogami. V EU to bylo asi 9500 úmrtí za rok 2018, zatímco v USA jich bylo 72 tisíc za stejné období 2018. Také se se ptali na konopí. A těch dotazů bylo více, takže tím bych pro dnešek skončil, protože musíte hlasovat a jak jsem říkal, u těch ostatních dotazů se na vás obrátím ještě později bilaterálně. Pokud jde o konopí, tak je pravda, že došlo k obrovskému nárůstu za poslední rok pokud jde o účinnost, sílu a koncentraci tetrahydrokanabidolu, jak v konopí, které se vyskytuje ve městech, a je to tedy mm, jak konopí vyrobené v EU, tak mimo EU. V nedávné době došlo v Kanadě také k nárůstu počtu zdravotních problémů, které s tím souvisejí, psychotických epizod. Myslím si, že asi nemůžeme provést plnou analýzu, pokud jde o novou legislativu eh, v Kanadě, ale částečně to asi souvisí, protože došlo k vytvoření nové legislativy, která se týká konopí v Kanadě. Pokud jde o regulovaný trh s konopím, tak tady mám dobrou zprávu. Dokončujeme zprávu, která se podrobně zabývá regulovanými trhy v USA a v Kanadě. Ta zpráva bude k dispozici za měsíc či dva a rádi ji odprezentujeme v tomto výboru, až to bude možné. Mám tady celou řadu dalších odpovědí, ale dám slovo kolegovi. Děkuji mnohokrát za to, že jste eh, něco zodpověděl už teď a za to, že jste ochoten písemně, případně e-mailem zodpovědět ještě i ty zbývající Eh, dotazy, protože samozřejmě kolegové mají veliký zájem o ta alarmující čísla, které jste zmiňovali ve své zprávě. Prosím, děkuji, já mám pro vás stejnou nabídku jako Alexis, to znamená, že pokud máte pocit, že jsem na něco neodpověděl, tak mě prosím kontaktujte později písemně. Jsme e, efektivnější a jak můžeme být efektivnější? Jak už jsme říkali, je důležité dostat eh, správná data od poskytovatelů, to je důležité, tedy zákonný Zákonná možnost přístupu pro orgány trest, činné v trestním řízení, to podporujeme. A také bychom měli mít možnost vypracovat takový právní rámec, který bude přizpůsobený vývoji situace. Samozřejmě také zabavová, zabavování eh, výnosu ztratné činnosti. Tady je důležitá směrnice o praní špinavých peněz. Ehm, jsou tady obrovské trhy v Jižní Americe, takže tady chceme posílit spolupráci se zeměmi, jako je třeba Kolumbie, a spolupracovat se zástupci průmyslu. Vy jste tady viděli eh, ten poslední obrázek za rok 2020. Teď už je jasné, že některé typy tohoto vybavení pro používání těchto drog už se nekupují nikde na ulicích. Jsou to oficiální výrobci například elektronických cigaret, takže je třeba, abychom tyto firmy zapojili do procesu. Pokud jde o eh, tento přístav, tak ano, šest let po sobě už nám tedy narůstá tento počet. Co s tím můžeme udělat? Tady bohužel často ne. Eh, školení nebo vzdělávání nám často nestačí. Pro mladé lidi často je jákavé to, že mají velké výdělky. Velice často se stává, že, že dokonce tyto gengy oslovují i 10 až 12 leté děti, které se mají účastnit této trestné činnosti, včetně například zabíjení a tak dále. Uvidíme tady, pokud jde o počet syntetických drah, které se tady vyrábějí, uviděli jste ta čísla v naší prezentaci, ale vidíme tady jasný silný nárůst v porovnání s rokem 2016. Pokud jde o data, Tak zazněla tady otázka ohledně regulace, to je politická záležitost, na to my odpovídat nebudeme, ale to, co zdůrazňujeme v této zprávě, takže neexistuje trh na jednotlivých členských státech v jednotlivých zemích. Je vždycky globální trh samozřejmě a to se týká i EU. Děkuji vám mnohokrát oběma. Tato zpráva byla skutečně velice relevantní. Je to věc našeho zájmu, budeme pečlivě sledovat jakékoliv vaše další zprávy. Děkujeme vám za vaše úsilí, za vaši práci a za vaši snahu o to, abychom eh, jaksi drželi krok s dobou, pokud jde o evropský eh, modely. Mě úplně šokovalo, když jsem slyšel, kolik úmrtí máme v Evropské unii v souvislosti s drogami. Je to 9500 ale v USA je to 72 tisíc úmrtí ročně. Něco zatím musí být, ne? So now let's, let's, let's make it an additional minute of our time. Takže chtěl bych poděkovat našim tlumočníkům, protože jsme již přesáhli vyhrazený čas na uh, naše dopolední zasedání. Musíme teď tedy hlasovat. První hlasování bude probíhat o návrhu dohody mezi EU a Srbskem. Ne, ne, ne, omlouvám se, první je Černá hora na pořadí. Pokud jde o Evropskou agenturu pro uh, pobřežní a námoři, uh, námořní stráž, paní Volav, zpravodajka. A pokud vím, Máme tady jenom jeden pozměňovací návrh? Ne, žádný pozměňovací návrh, budeme jenom hlasovat o závěrečné zprávě. Ne, máme tu jeden pozměňovací návrh. Jeden pozměňovací návrh. Mm, předložilo ho GUE, Sida Rego, takže budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu nejdříve a poté o celkovém návrhu doporučení. Takže prosím tento pozměňovací návrh. Zahajuji hlasování. EPP má o jeden hlas navíc. GUE také. Za GUE máme o jeden hlas navíc a za EPP máme o jeden hlas navíc. Teď už je to v pořádku za EPP. GUE stále má jeden hlas navíc. Čtyři, vy čtyři. Technická služba nám říká, ano, teď už je to v pořádku za GUE, že bylo potřeba ještě vyjmout jednu hlasovací kartu za GUE. Teď je to v pořádku, teď nám to souhlasí, končím hlasování. Devět hlasů pro, 44 proti, 53 se zdrželo, takže je to zamítnuto. A teď hlasujeme o celkovém návrhu doporučení. Zahojí hlasování. Končím hlasování. Ještě ne? Teď končím hlasování. 43 pro, 9 proti, takže přijato. Děkuji paní Vola. A teď budeme hlasovat o druhém návrhu doporučení. To samé, to znamená, máme tady jeden pozměňovací návrh od GUE, a potom máme tady návrh doporučení, týká se to dohody mezi EU a republikou Srbsko ke stejné věci. Teď tedy hlasujeme o pozměňovacím návrhu GUE, který má, který má za cíl zcela zvrátit obsah tohoto naří, doporučení. Všechno nám souhlasí dobře, končím hlasování. 10 pro, 44 proti, zamítnuto. A teď hlasujeme o celém návrhu doporučení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Máme hotovo, 44 pro, 10 proti. Přijato. Děkuji paní Volav a děkuji tlumočníkům ještě za další minuty. Budeme opět pokračovat ve 14.30. Budeme tu mít zástupce komise, takže se uvidíme ve 14.30. Ještě jednou vám připomínám, že to není ve 3 hodiny, ale v půl třetí, 14.30. Děkuji.